il a, il a Buongiorno a tutti. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak, začneme naší dnešní odpolední rozpravu. Čeká nás rozprava týkající se balíčku Horizont 2020. A jak to všechno tedy zorganizujeme? Dáme slovo všem zpravodajům, všem, kteří tedy byli zpravodajové za různé zprávy z různých odvětví. A začneme hned. Paní Madura, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Velmi těžké schrnout několika měsíční práci a učinit tak pouze v několika minutách. Jistě si vzpomínáte, nebo vzpomínáte si všichni, na poslední trialogy v souvislosti s Horizontem 2020 proběhly ještě před letními dovolenými a došli jsme k velmi důležité dohodě s radou, jak tedy v otázkách týkající se samotného programu, tak také interních otázek rozpočtových. E, došli jsme tedy ke nějakému podílovému procentuálnímu rozdělení, protože ještě pořád nemáme nebo neznáme tu celkovou částku. Musím říci, že za parlament v tuto chvíli můžeme říci, že jsme velmi spokojeni, jsme přesvědčení, že v tuto chvíli máme k dispozici velmi dobrou dohodu, která zajišťuje velmi dobrou kvalitu programu a balíčku Horizont 2020. Myslíme si, že v tuto chvíli se v tomto balíčku opravdu skrývá velký potenciál, který může opravdu zásadně zlepšit naší vědu a výzkum. Myslím si, že Evropský parlament tedy opravdu přispěl ke zlepšení eh, tohoto balíčku a to v mnohých aspektech. A já tady zmíním zmíním pouze některé body velmi stručně. O co tedy jde v souvislosti s touto dohodou? V první řadě tento nový rámcový program bude mít k dispozici nové možnosti, jak zlepšit účast na těchto programech a to pomocí nových prostředků a nových podpor a pomoc. Tato nová opatření budou součástí prvního pilíře. Půjde samozřejmě o snahu zlepšení kvality. Budou mít také k dispozici vlastní rozpočet a také budou eh, adekvátně a vhodným způsobem zohledňovány protože samozřejmě jde o příspěvek hlavně pro celou naší eh, společnost. Budou také součástí nového programu, který je doplňkem vlastně těch tří pilířů, které navrhuje komise. Co se týče programu vědy pro společnost, tak tady máme spoustu nových zajímavých opatření, které jistě rozšíří společenský základ, posílí také dialog mezi vědou a společností a díky tomu se také naše věda bude moci stát daleko zodpovědnější a to vše samozřejmě přispěje ke zlepšení vědy a inovací. Já už jsem to říkala mnohokrát. Pokud by ty systémy byly izolované a nebyly vzájemně propojeně, propojené, tak by byly daleko slabší. Dále, co se týče opatření Marie Curie, tak tady došlo také k navýšení rozpočtu a to také v porovnání s původním návrhem komise. To znamená, že tady v tuto chvíli máme již více investicí do vědy a výzkumu a to samozřejmě všichni víte. Také co se týče výzkumu a inovací, které se týkají hlavně environmentálně šetrných energií, tak tady také došlo k navýšení a jsem si jistá, že tímto se nám podaří dosáhnout eh, kýžených cílů, protože my jsme se zavázali k tomu, že budeme bojovat proti klimatickým změnám. A na závěr ještě řeknu, že to, tento výsledek byl opravdu velmi uspokojivý pro všechny. Kromě toho se nám podaří také navýšit eh, integraci a účast malých a středních podniků. Ne pouze těch 20 z rozpočtu, které budou alokovány a přiděleny právě těmto podnikům, ale jde hlavně o to, že nástroj pro malé a střední podniky bude mít k dispozici opravdu samostatný nezávislý nástroj, přesně tak, jak to chtěl Evropský parlament. Co se týče podpory malých a středních podniků, tak to bylo od začátku v podstatě to byla jedna z hlavních priorit. A proto tady máme nový nástroj Fast Track, který je velmi důležitý, protože poskytuje možnost řešení nouzových otázek nebo problémů, které by mohly vzniknout v té implementační fázi, tak, aby opravdu bylo dosaženo těch kýžených cílů. A tento nový mechanismus se samozřejmě nejdříve vyzkouší v pilotní fázi, a budeme schopni i takovýmto způsobem celý tento mechanismus zhodnotit a zanalizovat jeho efektivitu. Díky této dohodě poprvé tento rámcový program počítá s povinností volného přístupu k vědeckým eh, zprávám, které byly provedeny v rámci tohoto eh, programu. Hned budu končit, paní předsedkyně. Také samozřejmě tady podpoříme tento otevřený přístup k projektům, které jsou financovány eh, z tohoto rámcového programu. Co se týče eh, rovnosti, tak tady ten článek 15 je opravdu revolučním článkem. Komise už se něčím takovým zabývala, nicméně Evropský parlament eh, dovolil nebo umožnil to, že jsme se mohli, že jsme to opravdu mohli ještě více rozšířit. To znamená, že je tady zcela zaručená rovnost mezi muži a ženami. A to právě i v oblasti výzkumu, vědy a inovací. Taky se nám daří zajistit tímto lepší vyváženost mezi velkými projekty, středními projekty a také malými projekty, tak abychom zamezili tomu, že vlastně pouze ty velké projekty budou financovány také se nám eh, podařilo opravdu zajistit vyšší transparentnost a efektivitu eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, tak, aby tento, tento vztah a tato spolupráce probíhala vyváženě a efektivně. A proto jsme se také rozhodli zavést eh, jednotné mechanismy pro koordinaci a já vím, že v tuto chvíli už nemám možnost říci více, ale dovolte mi ještě, abych nakonec řekla, že Evropská Evropský parlament je opravdu velmi spokojený v souvislosti s touto dohodou s Radou Evropské unie a jsme rádi, že k této dohodě opravdu dochází zavčasu tak, aby eh, provádění tohoto programu mohlo opravdu začít eh, tak, eh, jak jsme stanovili, to znamená počátkem roku 2014. Takže, jak už jsem říkala na začátku, samozřejmě, že je ještě několik otevřených otázek, ale dovolte mi, abych ještě poděkovala, protože já jsem chtěla eh, poděkováním začít, ale zapomněla jsem. To znamená, že já bych chtěla opravdu poděkovat všem, kteří se přičinili nebo svým přičiním vlastně umožnili podepsání této dohody a přispěli v podstatě k vytvoření celého toho rámcového programu. A v tuto chvíli vám chci říci, že příště začnu tím děkováním. Problém. Děkuji, Tereza, máme problém. Máme na 60 minut. Pět zpravodajů. A už 7,5 minut jsme spotřebovali. Kolega Kristian Eller, prosím. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass v první řadě bych chtěl upozornit na to, že samozřejmě chápu, že tady musí existovat nějaké časové omezení, ale dva a půl roku eh, jsme v podstatě vyjednávali o 80 miliardách euro, to znamená, že eh, si myslím, že i v této souvislosti bychom toho času mohli mít trošičku více. Já tady začnu tím, že poděkuji. Poděkuji všem, všem, kteří s námi spolupracovali, všem stínovým zpravodajům, všem partnerům, se kterými jsme spolupracovali. A já chci říci, že eh, Evropský parlament a všichni zúčastnění aktéři ještě nikdy nebyli tak připraveni. Ani u sedmého rámcového programu. To je v podstatě ta spolupráce byla opravdu skvělá. Evropský parlament nebyl pouze nějakým kontrolorem. Opravdu byl součástí celého toho vyjednávacího procesu, eh, navrhoval, vyjednával a tak dále. Co se týče rozpočtu, já tedy jenom doplním to, co říkala Tereza pouze několik konkrétních záležitostí. Co se týče rozpočtu, tak tady si myslím, že jde o velkou prohru úplně všech eh, zúčastněných. My samozřejmě můžeme říci, že jsme rádi, že tady v podstatě došlo k určitému navýšení eh, rozpočtu, když to srovnáte eh, vlastně s těmi eh, čísly z roku 2013, tak si uvědomíte, že vlastně eh, celá ta obálka v podstatě představuje určité snížení a eh, když se na to podíváte opravdu celkově, tak jde o redukci, která činí 10%. A to není správné, to prostě není správné, neodpovídá to těm stanoveným cílům. My jsme hovořili že 3% HDP Evropské unie musí být vynakládáno do výzkumu, inovací a vědy a je možné, že nastávající generace za tuto naši chybu budou muset platit. Já vám samozřejmě dnes, tento slavnostní den, nechci kazit náladu, eh, ale i myslím si, že je třeba to říct celá otevřeně. To znamená, že vlastně co se týče cílu 20, 20, které jsme si stanovili pro vědu a výzkum, tak těchto cílů jsme nedosáhli. Samozřejmě, že jsme hovořili o modelu, eh, o nákladovém modelu, který byl velmi kontroverzní, velmi dlouho jsme o něm vyjednávali. Eh, komise neustále vyžadovalo eh, zjednodušení, což samozřejmě určité ospravedlnění mělo, ale co se týče tohoto modelu, z samotného, tak si myslím, že spíše povede ke zdražení, to znamená, že nakonec to bude všechno dražší, což neznamená, že to musí být a priori špatné, ale je třeba hlavně zajistit dohled a kontrolu všech těchto projektů. Já si myslím, že těch společných úspěchů je velmi mnoho. E, myslím si, že ta vyjednávání i s komisí byla občas velmi, velmi náročná a to i z toho důvodu, že jsme měli velmi zkušené, e, velmi jaksi věci znalé partnery, se kterými jsme vyjednávali a všichni chtěli rychleji dosáhnout lepší e, dohody. Nechci opakovat to, co již řekla má kolegyně, nicméně obecně je třeba velmi důležité říci, že co se týče budoucí perspektivy, tak my jsme posílili vlastně tu tendenci nebo ten přístup ze stola eh, nahoru. Doufáme, že to všechno bude rychlejší, flexibilnější, více se to bude orientovat na konečné uživatele a potřeby trhu. Máme zde, eh, my, nám se také podařilo, jak si posílit ty mm, klasické programy Evropského parlamentu, včetně Marie Curie, to už jsem zmiňoval. Ehm, my jsme se tedy v podstatě eh, jsme místo toho, abychom tady stanovovali nějaké umělé eh, kvóty, eh, které v podstatě, nebo u kterých jsme věděli, že by stejně dost, došlo k frustraci, tak jsme se rozhodli jít jiným směrem. To znamená, že máme v tuto chvíli opravdu pořádný nástroj pro malé a střední podniky, který může být opravdu užitečný a opravdu ho mohou malé a střední podniky v oblasti vědy, a výzkumu a inovací používat. Myslím si, že jsme, se nám společně podařilo dosáhnout toho, že jsme opravdu posílili tu uh, účast, widening participation, to znamená, že tady došlo k posílení integrace. To znamená, že Myslím si, že je jasné, že chceme, aby v odlehlých a méně rozvinutých oblastech Evropy docházelo k vývoji a ke zlepšení situace. A to my vlastně i říkáme mnohokrát v našich dokumentech, že nám nejde o zlepšení celkové situace jednotlivých členských států, ale jednotlivých regionů a i v minulosti jsme se hovořilo eh, pouze o kvotách, ale nám jde teď v tuto chvíli opravdu o jednotlivé regiony a obsah těch samotných nástrojů. A teď ještě poslední bod, který bych rád zdůraznil. A tím je otázka která nás zaměstnává všechny. To znamená, Změnil se eh, tento program, nasměřoval se více směrem k inovacím. Evropský parlament hledal nějakou vyváženost. To znamená, že šlo o to přiblížit se k trhu. Tady vznikaly určité právní problémy, problémy i s financováním. Eh, já si ale myslím, že v tuto chvíli ten program se drží té myšlenky opravdu eh, přiblížit se blíže těm jednotlivým podnikům, jednotlivým finančním trhům, ale zároveň zajistit, že ten základ, ze kterého budeme vycházet, bude vždy věda a výzkum. Celkově si myslím, že jde o nejvíce ambiciozní program Evropské unie v oblasti vědy a inovací a mohu říci, že vš- já se všemi svými kolegy jsme opravdu velmi e, rádi a jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo e, dosáhnout změny v této oblasti a že se nám podařilo posílit v podstatě i akceptovatelnost a přijatelnost našich politik. Děkuji. Slovo má Maria Carvalho. Uh, thank you, President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Moje zpráva se týká implementace konkrétních programů, takže doplňuje zprávy ostatní. To, co je například ve zprávě paní Terezy Madurel, takže nebudu toto opakovat. Jenom to doplním. Chci poděkovat kolegům, zpravodajům za výbornou spolupráci a také sekretariátu zaměstnancům politických skupin za dobrou atmosféru při naší spolupráci. Jak víte, Horizont 2020 má tři pilíře. V prvním se jedná o excelenci ve vědách. Například je to Marie Curie a, a my jsme se rozhodli zaměřit na granty eh, v systému Marie Curie na základě mezinárodní zkušenosti, eh, zejména pro ty regiony, které v oblasti vědy mají ještě nižší výkon. Takže to je důležitá věc pro Evropu a je zapotřebí, abychom zavedli tento nový rys do programu Marie Curie. Pak tu máme budouc- technologie budoucnosti. Další technologie jsou v druhém eh, pilíři, které se týkají se malých a středních podniků, jak už eh, řekli kolegové. Rozpod narůstá, mm, poskytná více zdrojů na tyto nástroje. A paralelně s tímto návrhem máme i systém, který přináší také komise. Jde nám o to, abychom měli eh, pravidla, která půjde snadno provádět, aby to bylo snadné pro komisi a aby toto pomohlo mladým výzkumníkům, mladým inovátorům, aby takto mohli zahájit svou činnost a takto spolupracovat s malými střední podniky. Co se týče třetího pilíře, to je možná ten, který přináší nejvíc změn v konkrétních programech. Vytvořili jsme dvě nové činnosti. První se týká námořních eh, problémů, námořních eh, záležitostí přes přepravu námořní až po zdroje a za druhé, protože mnoho eh, kolegů o tomto hovořilo, je to otázka kulturního dědictví a evropské identity. Nové technologie se využívají na podporu kultury, například pro historická města, energetickou účinnost v historických městech. To jsou velice zajímavé činnosti. Jako máme několik eh, tedy oblastí, které se zaměřujeme, to je sociální věda a eh, humanitní vědy, kolegně zdraví a výzkumu. Jsme začlenili oblasti jako jsou choroby související s chudobou. Zaměřujeme se na ně tedy více, začlenili jsme tam i personalizované eh, lékařství a zaměřili se na další choroby. U energetiky se navýšil rozpočet Máme kompletní balíček pro energetiku, včetně all te- eh, všech technologií a postupů. Klademe důraz na eh, inteligentní sítě, na uchovávání energie a to prostřednictvím eh, inteligentní energie pro Evropu. Přemýšlíme tedy Eh, o těchto aktivitách, které pokrývají 15 celkového rozpočtu energetiku. Pak je to uchovávání, eh, zachycování a uchovávání uhlíku. A, a těmito tématy zabýváme tedy poprvé. Co se týče horizontálních, eh, těch průřezových aktivit, kolegové už se o něčem zmínili, máme specifickou činnost, některé nové činnosti, které už původně nebyly v tom návrhu komise, například Eh, spojování vztahy mezi institucemi, jejich propojování eh, vědomostní. Hodně jsme kladli důraz na synergie eh, ve strukturálních fondech v horizontu 2020, aby mohlo dojít ke spolufinancování průmyslových projektů pro Zabýváme se také eh, evropskými eh, granty v oblasti výzkumu, eh, které typy nedostatkem prostředků. A na závěr snažili jsme se o to, aby Horizon 2020 nebyl jen finančním mechanismem, Šlo nám o to, aby také strukturalizoval výzkum v Evropě a začali jsme oblastí zdravotnictví. Požádali jsme komisi, aby uspořádala panely, které by vedly odborníci ze zdravotnictví, aby se postupovalo z dola nahoru a aby vznikly synergie mezi jednotlivými problematikami aby takto mohla být témata začlena jednotlivých problematik Horizontu 2020 a e, do oblasti výzkumu v členských státech, tak, abychom podporovali výměnu informací a výměnu v oblasti zdravotnictví. To jsou tedy hlavní rysy konkrétních programů. Ještě jednou děkuji všem kolegům za spolupráci. Děkuji, Marie Carvalho. Jako další Marisa Matias. Obrigada, presidente. Um, bem, eu vou começar por agradecer a colaboração de, de todos os colegas. Dobře, děkuji. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se zúčastnili tohoto projektu a celého procesu, který byl nesmírně zajímavý. Myslím si, že došlo k dohodě především pokud jde o agendu v této oblasti, inovační programy, technologické záležitosti. Kolegové se snažili poukázat na hlavní body naší dohody, zdůraznit stanovisko parlamentu. Já to již nebudu opakovat. Máme zde dohodu, a nebudeme hovořit o tom, zda je to dobrá dohoda, nebo to není kvalitní dohoda, nebo zda by neměla být a tak dále. Ovšem je zde několik věcí, kterým bychom se měli věnovat. Především rozpočet. Rozpočet se nám nepovedlo udržet v té výši, kterou bychom si představovali, ovšem i přesto je to podle mě dostatečně vysoká částka pro tu oblast, která nám leží na srdci. Inovace, technologie, zamezli jsme různým škrtům. pro celé toto rámcové období. A to si myslím, že je důležité. Druhá věc. Koncentrace. společenství, která jsou zapojená do inovačních projektů, <clears throat> mají k dispozici o hodně finančních prostředků. Ovšem, eh, naopak je zde mnoho subjektů ve různých zemích Evropské unie, které se nemohou zúčastnit těchto procesů, těchto programů a to je velice důležité. Nezapomínat na to, protože jde o špičkovou oblast Měli bychom se snažit v oblasti inovací, v oblasti technologií se více prosadit, nezapomínat pra- i na tuto oblast koncentrací. Dále je to záležitost regionální spolupráce, která by nám rovněž mohla pomoci reagovat na tento problém, mobilizovat finanční prostředky, mobilizovat hráče a jednotlivé subjekty, vytvořit určité regionální systémy, které v současné době, jak jsem se o tom již zmínila, nespadají do těchto projektů a tudíž nejsou dostatečně uznány tak nebo do takové míry jako stávající střediska. To znamená věnovat větší pozornost regionální spolupráci a zároveň zajistit to, aby současněné subjekty, aby účastníci byli považovány za plně hodnotná centra, komunity, společenství takových inovačních postupů. Inovace na regionální úrovni, to by mohlo představovat silnější, robustnější reakci a zároveň řešení v rámci dosažení cílu, které jsme si stanovili v rámci horizontu 2020, tak aby Evropa byla inovačnější Evropou a zároveň, aby zde panovala větší koheze, pokud jde o technologie, abychom odstraňovali nerovnosti, které zatím ještě bohužel přetrvávají v Evropě. Pokud jde o tato inovační centra, tyto komunity, technologická centra, to je jeden z bodů, které jsme projednávali společně s komisí. Jsou tam, oni navrhovali šest eh, takových komunit, které by byly rozděleny do dvou částí, do dvou oblastí. Parlament se na to díval trochu jinak. My jsme se domnívali, že by bylo lépe to rozdělit na tři oblasti. Dvě v té první etapě, které by pokryly priority navrhované Evropskou komisi a zároveň trošku z, té, z těch našich priorit. A pak by tam byly ještě v té poslední etapě pouze eh, jeden. To znamená, že by to bylo dvě oblasti, dvě a v poslední, v poslední eh, etapě už pouze jedna. Ovšem, eh, tyto naše priority se nám nepovedlo úplně prosadit, takže jsme museli ustoupit. Zároveň uh, jsme si mysleli, že by do té druhé etapy jsme měli rovněž uh, zahrnout několik z těchto projektů i do budoucna. Institut například um, inovací, technologi- um, Evropský inovační a technologický institut. A já si myslím, že díky našemu přístupu uvidíme čím dál tím více takových institucí instituce, které se zabývají inovacemi, technologiemi, to jsou věci, které jsou propojeny a které bychom měli na všech úrovních prosazovat. Tyto instituty se netěší zatím ještě úplné samostatnosti, autonomii. My bychom byli velice rádi, aby tyto instituce eh, byly demokratičtějšího charakteru, aby to byly nezávislé instituce, nezávislé komunity. Domnívám se, že kompromis, který jsme dosáhli, je rozumný kompromisem, základ pro který bojoval Evropský parlament, byl zachován. Samozřejmě, že je zde určitá možnost flexibility, je to prostě kompromis, jinak by to nebyl kompromis, povedlo se nám, povedlo se nám prosadit hodně z toho, eh, co jsme si přáli. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se aktivně zúčastňovali rozpravy na těchto strategických významech a zároveň eh, debaty, která se týká těchto technologických institutů. Abbiamo terminato. Děkuji. Tímto jsme skončili úvod ze strany zpravodajů a zpravodajek a můžeme přejít k projevům kolegů. Doufám, že nebudu příliš protestovat kolegové, kteří přichází teprve na hlasování. A protože nám to bude asi ještě chvíli trvat, nejdříve tři minuty budeme hovořit jako první kolega Karas. we will of course protect for, as Mr. said. Děkuji. Je velmi důležité to, co říkal kolega. To znamená, že je třeba se tímto tématem zabývat. Nicméně bych rád k tomu dodal ještě dvě, tři věci. Stejně jako paní Carvajo a pan Rele, jsem opravdu velmi jsem opravdu velmi smutný, protože vidím, že ta strategie v podstatě neodpovídá tomu, co jsme chtěli. Potřebujeme samozřejmě znalostní ekonomiku, potřebujeme mít co nejkonkurence schopnější ekonomiku na světě. Nicméně, já si myslím, že Evropa tuto bitvu opravdu prohrává. Také i z důvodu vědy a výzkumu. Ať už teď máme na mysli jak ty externí, tak interní záležitosti i z globálního hlediska, protože různé evropské regiony v podstatě v tuto chvíli nemohou splňovat cíle Lisabonské strategie. Co se týče informačních technologií, tak musím říct, že jsem velmi hrdý na to, že se mohu účastnit této příslušné rozpravy a jsem velmi vděčný a děkuji opravdu všem kolegům, kteří se zúčastnili toho vyjednávání. Já si myslím, že opravdu tyto technologie jsou tím chybějícím vodítkem, který nám chybí pro to, abychom opravdu podpořili vědu a výzkum a abychom posílili inovaci, vytvořili také nová pracovní místa a posílili malé a střední podniky a samozřejmě posílili i prosperitu. Máme tady ten jednotný nástroj v rámci tohoto rámcového programu Horizon 2020. Je třeba eh, soustředit se hlavně na ten vzdělávací aspekt. Eh, tady dojde k tomu, že budeme víc jak si, desítky tisíc vlastně lidí, kteří eh, skončí své master studium anebo postgraduální studium a to samozřejmě bude velmi důležité také pro eh, startupové podniky a budeme třeba muset eh, vytvářet nová pracovní místa. A já jsem velmi rád, že ten, že byl přijat ten, to, že byl přijat ten regionální režim, což bude znamenat, že tady bude docházet vlastně k synergiím mezi regionálními a národními eh, fondy, tak abychom opravdu posílili ty aktivity všude v Evropě. A já ještě jednou děkuji kolegovi za spolupráci, protože já si myslím, že to všechno povede k posílení a že se nám po, pomůže také posílit to paradigma, jehož cílem je opravdu posílení těch odlehlých a nejslabších regionů v Evropě. Co má Vicky Ford? Děkuji. Těší mne, že jsem mohla spolupracovat se mnoha kolegy na této zprávě jako stínová zpravodajka. Se všemi se mi spolupracovali velice dobře, všichni rádi naslouchali, společně se nám dobře pracovalo. A je jasné, že nám to muselo trvat delší dobu, když zvážeme, zvážíme to, o jakou práci se jedná. Jedná se také o velké množství prostředků, a o důležité investice, e, o mezinárodní spolupráci. A společně můžeme e, něco udělat nejen pro naši, ale i pro budoucí generace. E, máme několik priorit usilujeme o zjednodušení a to proto, abychom dosáhli vyváženější situace mezi tím, že ano, je zapotřebí mít dobrou kontrolu veřejných prostředků, na druhé chceme zajistit, že naše věci a výzkumníci budou moci postupovat v práci a nebudou e, přetěžováni e, administrativou. E, mám potřebu také tento etický kodex, abychom dosáhli zjednodušení textu ten princip excelence byl respektován a peníze, prostředky by vždycky měly se zaměřovat na ty, kdo jsou eh, nejlepší. A měli bychom zajistit, aby právě k těm nejlepším eh, excelentním pracovištím se prostředky dostaly. Jsem velice ráda, že se nám podařilo eh, obsáhnout oblasti, které by jinak mohly být opomenuty. Chtěla bych říci, že je eh, dobré diskutovat také z věci. Jsem eh, ráda, že komise se snaží zajistit um, text co možná nejdříve. Co se komise týče, GTI a veřejní, partnerství veřejných a soukromých prostředků. Tam bychom měli usilovat o to, abychom se možná nejdříve dosáhli možnosti hlasování, abychom měli, abychom měli e, jistotu kontinuity a zajištěný demokratický proces, e, tak abychom se pak mohli zabývat dalšími důležitými tématy. Děkuji. Slovo má pan Vidal Quadras. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě je třeba poděkovat a pogratulovat opravdu všem zpravodajům, protože ta jejich práce byla opravdu nesmírně těžká. Co se týče tohoto balíčku Horizont 2020, tak to je samozřejmě náš rámcový program. Jehož management a zpráva je extrémně těžká a to i samozřejmě v souvislosti s těžkou hospodářskou situací v mnohých členských státech. A i z toho důvodu vlastně udržet ten podnět, ten impuls, který má vyzařovat z tohoto programu, bylo velmi těžké. Co se týče mého názoru, tak si myslím, že ty dohody, kterých bylo dosaženo, eh, v podstatě pokrývají ty základní body, o kterých jsme hovořili. Myslím si, že se nám podařilo dojít eh, k pokroku. Myslím si, že ten program už je i také čitelnější a jasnější, to znamená, že víme, jakou roli chceme, aby hrály podniky právě v oblasti inovací. To znamená, že chceme, aby došlo ke zlepšení a služeb i výrobku a chceme posílit samozřejmě i roli malých a středních podniků a i z toho důvodu se vytvořil tento nový nástroj, který by měl také fungovat centralizovanějším způsobem a který by měl zjednodušit kontakt s touto oblastí eh, soukromého sektoru, který je zcela zásadní. A teď konkrétně k energii. Naše strategie spočívá v tom, že chceme mít bezpečný, udržitelný a konkurenceschopný energetický sektor. A toto všechno se samozřejmě budou, eh, bude odvíjet od eh, našeho vývoje a výzkumu eh, v této oblasti. Musíme udělat všechno pro to, aby obnovitelné zdroje energie byly konečně konkurenceschopné, to znamená, musíme vyřešit problémy v oblasti solární energie a vyřešit i problémy související například se systémem CCS. A já tedy doufám, že pomocí tohoto balíčku, nebo prostřednictvím tohoto balíčku vysíláme zcela jasný signál, který je opravdu zcela nepostradatelný pro rozvoj naší eh, společnosti. A tento balíček si myslím by neměl být ovlivněn rozpočtovými problémy, kterým v tuto chvíli čelí mnoho členských států. A kromě toho je třeba připomenout, a samozřejmě víme, že ta situace byla velmi složitá i v radě. A proto se nám nepodařilo zachovat nebo dokonce vylepšit eh, ve snu eh, ten, tu původní, eh, číst, ten původní návrh rozpočtu. Děkuji. Prego. Děkuji, slova kolega Kaufmann. Thank you very much, madam. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál, poděkoval za skvěle odvedenou práci našim zpravodajům, opravdu spolupráce byla velice kvalitní mezi jednotlivými skupinami, dosáhli jsme dobrého kompromisu s radou, co se přetavilo v jeden z nejsilnějších programů, které budeme mít pro růst a pracovní místa v Evropě. Tento program je zjednodušen, zaměřil se na špičkovost a zároveň jsme to propojili se strukturálními fondy a horizontem 2020. Čelíme obrovským výzvám na globální úrovni. V tomto kontextu musíme posílit Evropu, ale zároveň pokračovat v otevřenosti vůči vnějšímu světu. Silná politika, pokud jde o přístup eh, k těmto eh, technologiím v rámci horizontu 2020, je cesta správným směrem. Musíme zvýšit samozřejmě i účast našich jednotlivých průmyslových odvětví, proto jsem rád, že se nám povedlo získat část rozpočtu pro malé a střední podniky a že to uděláme koherentním způsobem a že se těmto financím budou věnovat lidé, kteří mají zkušenosti s těmito podniky. Rovněž se těším, že to má i jasný environmentální profil a že jsme se zaměřili na genderovou problematiku. Myslím si, že je to že to představuje dobrý potenciál a dobrý nástroj pro posílení růstu a zaměstnanosti v Evropě. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Van Nistelrooy. Děkuji. Jsem velmi rád, že dnes můžeme pracovat v tak příjemné atmosféře. Uh, jsem velmi rád za náš výbor ITRE. Ten celý proces vyjednávání byl velmi dlouhý, nicméně se nám to podařilo. A co se týče toho, co bylo eh, řečeno, tak bych řekla rád následujícím. 92 prostředků na výzkum půjde do těch eh, vlastně starších nebo nových členských států. A já si myslím, že to je naprosto neakceptovatelné. A těch 70 miliard, které má tento program k dispozici a ty prostředky z, z fondu musí být opravdu vyváženější. To znamená, že takovéto rozšíření je možné pouze, když máte ten program před sebou. spousta těch prostředků jsme vlastně investovali pouze do infrastruktury a zapomněli jsme na naše občany. Je samozřejmě velmi důležité, abychom zohledňovali princip excelence, ale v první řadě je třeba hovořit o inovacích. A první prioritou jsou vždy znalosti, znalostní hospodářství, znalostní ekonomika a co se týče inovačního a technologického institutu. To je všechno vlastně ved, mimo nebo vedle tě, tě, vlastně programů KIX. A je třeba opravdu to, abychom nezapomínali na ty odlehlejší, slabší regiony. To znamená podporovat iniciativy jako výměna eh, studentů, eh, program Marie Curie a všechny tyto tyto iniciativy vlastně můžeme eh, investovat z fondu pro, pro strukturu. A to si myslím, že není pro nikoho novinka. Jen si uvědomte, že vlastně z Fondu pro rozvoj máme 160 miliard. To znamená, že to je opravdu velmi mnoho peněz a těch 2 a 9 miliard je vlastně ještě k tomu a zároveň Evropská rada řekla, že tyto peníze se mu, musí být vynakládány pouze na to, co bylo určeno jako priorita. A právě i v této souvislosti je důležité, abychom využívali těch synergií. A pokud eh, to členské státy tak nechápou a myslí si, že vše bude pokračovat tak, jak doposavat, tak se opravdu mílí. Děkuji, slovo má pan Buzek. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem pogratulować koleżankom i kolegom, którzy... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval kolegům, kteří se zúčastnili jednání ohledně Horizontu 2020 a přidružených programů. Úroveň financí nás neuspokojila, je příliš nízká, ovšem s obsahem programu jsme spokojeni a proto bych rád poděkoval, poblahopřál kolegům. V rámci sedmého rámcového programu a to je součást mého dotazu, jsme začali využívat strukturální fondy i pro oblast výzkumu. V Varšavě byla konference, která se jmenovala Not Just Concrete, pan van Nisteroj se o tom před chviličkou zmínil. Koordinace budoucích projektů, budoucího vývoje soutěže v této oblasti je pro nás zásadní. Evropská komise se tomu musí věnovat. Potřebujeme synergie mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. Komise nese velký díl odpovědnosti za tento budoucí vývoj. Hodně se již udělalo, aby i regiony, které zaostávaly, mohly využívat tyto inovační technologie, protože pokud budeme mít příliš mnoho takových slabých eh, regionů, tak neuspějeme. Christian Eller odvedl veliký kus práce na tomto poli. Ano, jistě možná ne všechno bylo úspěšné v rámci programu Marie Curie Sklodovské, ovšem i přesto Evropská komise podle mě by měla udělat vše proto, aby došlo k, ke zkomplektování těchto programů. Další věc. Cena energií bude určovat naši konkurenceschopnost v Evropě do budoucna. Levnější energii můžeme dosáhnout pouze pomocí nových technologií a to je nejdůležitější aspekt nové technologie. To je klíč k nižším cenám energií a právě proto bychom do této oblasti měli věnovat více finančních prostředků. A na závěr. Vždycky jsem osobně podporoval iniciativy EU, pokud jde o univerzity, A podle mého názoru žádný program neintegruje naše nejlepší univerzity tak, jako právě program institutu EIT. Energy je například takovým jedním z těchto projektu. Dále je to oblast evropského výzkumu, který bych mohl rovněž citovat jako další příklad. Malé a středně velké podniky samozřejmě musí být zapojeny do výzkumu a do podmínek v této oblasti. Děkuji kolegovi Buskovi. Slovo má kolega Turmes, prosím. Uh, so first, uh, I think also congratulations to... Děkuji, rád bych poděkoval rovněž na, po, na počátku mého vystoupení našemu týmu. Ano, ztratili jsme část rozpočtu, a to je odpovědnost členských států. Škoda, že členské státy nevidí přidanou hodnotu ve výzkumu na evropské úrovni. Myslím si, že Evropa jako celek a zároveň jednotlivé státy by na tom získali, pokud bychom dělali více výzkumu na evropské úrovni jedna věc, na kterou bych rád poukázal, je to detail, který je důležitým detailem, a to je důvěra. V rámci inovačních programů, které jsme propojili s výzkumnými programy, je tam program Energy Intelligence Europe, který je důležitým programem. Byl to interní program mezi DG Energy a DG Research. No všem došlo k jeho zrušení. Tento pro k jeho zamlčení. V podstatě nikdy o tom nehovořili, když se interně rozhodli, jak se bude řídit ta další etapa těchto programů pro výzkum a vývoj. My ovšem máme kopii tohoto dokumentu, který nebyl zveřejněn a opravdu nás rozlobilo to, že jeden z nejúspěšnějších programů, především DG pro výzkum údajně vůbec neuznává. My máme písemně k dispozici dokument, kde my, jakožto parlament, zdůrazněme důležitost tohoto programu, zdůrazněme zároveň i důležitost agentury evropské, která řídí tento projekt. Čili Opravdu je nám líto, že v rámci toho pracovního programu, který členské státy prodiskutovaly dneska dopoledne, DG pro výzkum DG Research ignoruje Energy Intelligence Europe, tento program a DG Research nedodržuje písemné prohlášení, které jsme s nimi vyjednali. Nemohu zde rozvádět to všechno podrobna, ovšem před ještě do plenárního zasedání a hlasování by se to mělo změnit, protože jde o otázku důvěry. My jakožto parlament prostě nemůžeme vyjet na nějakou písemnou dohodu, nějaké prohlášení a poté některé složky Evropské komise se najednou rozhodnou, že to nebudou respektovat. Děkuji. Grazie, kolega Turm. Děkuji kolegovi Turmesovi. Pan Kali má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také bych rád stručně poblahopřál zpravodajů eh, ohledně eh, toho vyjednávání slyšení a kulatých slovu, stolů, které zde byly. Eh, bych chtěl říct, že se nám podařilo vyslechnout velice důležité aktéry Rád bych ale řekl, že to, co uvedl pan Eller ohledně Lisabonské strategie a 3% cíle, kterého nebylo dosaženo, není dobré pro imič Evropské unie jako takové. Třeba, že samozřejmě to bylo způsobeno rozhodováním na úrovni spíše členských států než eh, námi. Kvůli této situaci musíme stále více klást důraz na konkurenceschopnost a spolupráci. V březnu tohoto roku Evropský parla- v Evropském parlamentu se měl tu čest uh, hostit uh, vědeckou konferenci zaměřenou na spolupráci. A společně jsme chtěli zajistit prostřednictvím Transatlantického vědeckého fóra co možná nejlepší spolupráci po celé země kouli. Abychom se zabývali tématy, které jsou nejdůležitější, zejména v oblasti eh, zdravotnictví a energetiky, protože ty budou nejvíce prospívat evropským občanům a také nám pomohou uh, lépe spolupracovat. Já vím, že už je pozdě, takže nebudu eh, dále to rozvádět, ale chci poděkovat za tyto příležitosti a chtěl bych ještě upozornit zpravodaje, abychom měli na paměti to, čeho chceme dosáhnout a abychom to dosáhli spíše dříve než později. Děkuji. Děkuji kolegovi Kalipu. Slovo má, slovo má paní Toja. Děkuji paní předsedkyně. Blahopřeji samozřejmě i já kolegům a to velice ráda, velice, s velkým přesvědčením osobním, protože ta práce skutečně byla herkulovská, jak eh, už bylo uvedeno. Myslím, že novinky, které byly zavedeny, skutečně zlepšily komplexní kvalitu celé této práce. Takže skutečně všem, eh, všem patří velké uznání. Mám jenom tři velice stručné poznámky. První se týká eh, této práce, když říkáme, že je důležitá, eh, tak je zapotřebí vrátit se tomu, co řekla paní Teresa Madureo. Trochu diplomaticky jste to nazvala rozšířením sociálního základu, na něm se zakládá celý ten pilíř excelentnosti a vědeckého výzkumu eh, excelentního, tedy toho prvního pilíře. Já si myslím, že je to důležitá věc a chci vybídnout tedy nejen k uzavření této práce, jejímu dokončení, ale také eh, komisi chci vybídnout, aby tato část byla posílena, protože eh, tu jsou určité kritické poznámky, které se týkají toho, že tato, tato část je jaksi odkazuje příliš sama na sebe. Jistě, má to být excelentní prostředí, ale nemá být uzavřené, má se otevírat například univerzitním studentům a konsolidovaným eh, subjektům. Má tedy zde být tato příležitost v tomto sektoru. A všem, kdo se tím budou zabývat do budoucnosti, bych ráda na toto ještě upoutala pozornost. Za druhé, jak už řekla mm, jiná kolegyně, máme určité mm, obavy. Ten nový systém, ten, ty nové modely v podstatě pravidel mají usilovat o zjednodušení. A už to kolega Eller není? Já jsem ho neviděla, tak už, už vím, že tu je. Kolega Eller to říkal musíme se zaměřit i na náklady, protože zjednodušení znamená jednodušší, rychlejší věci, ale implicitně to může znamenat i méně e, nákladné. Musíme si uvědomovat, e, jak to bude s prostředky. Nebude tedy žádná replika, dobře. Takže já jsem chtěla o tom si něco víc dozvědět. My tedy e, neustále mluvíme, i já o tom mluvím neustále, protože je zde velké očekávání Eh, ohl, mluvíme tedy o malých a středních podnicích, o tom, že jsou významné a jakou mají hodnotu a že je zapotřebí, aby měli e, také přístup e, k těmto činnostem, ale oni se účastnili málo. Tak právě proto říkáme, že je třeba e, trochu e, zjednodušit nebo zflexibilnit pravidla. Těch 20%, o kterých se hovoří, té, té celkové částky odhadované Neskončí to tak, že nakonec se bude rovnat programu C, protože to nebude, to byl program, který fungoval, to bylo o in, inteligentních energiích. A ten program fungoval. Byl dobře uh, funkční, agentura ho zpravovala. Jedná se tedy o stejné číslo, o stejn, stejné prostředky? Nebo můžeme říct malým a středním podnikům, že jsme učinili krok vpřed? Děkuji. Paní předsedkyně, především jsem chtěla informovat všechny kolegy, že hlasování Eh, začne o 15 či 20 minut později. Já za to přejímám zodpovědnost. My jsme na tuto eh, rozpravu eh, ohledně horizontu 2020 vyměřili na poněkud kratší dobu, takže se nám trochu protáhla. Omlouvám se kolegům, kteří přišli hlasovat. To hlasování ale půjde rychle, máme elektronické kartičky. Nicméně budeme mít asi 20 minut spoždění tak ještě bude následovat pár projevů a potom eh, odpovědi kolega. LR bude hovořit nikoli jako zpravodaj, ale jako poslanec za EPP. Um, um, I would like to raise, uh... Já bych se rád zmínil k jedné otázce, co se týče toho pravidla pro účast a participaci, protože to vedlo k takovému nedorozumění diplomatickému. Já chci říci, že já a EPP podporujeme postoj komise ve vyjednáváních s Izraelem. To znamená, že je třeba se držet toho, co rozhodlo OSN a je třeba zajistit také podporu Evropského parlamentu. Nicméně, co se týče té formulace a v tom eh, úvodním ustanovení 7, já si myslím, že tady z toho trošičku vyplývá, jako kdyby Izrael byl jediným, jedinou zemí, u které by bylo třeba zohledňovat mezinárodní veřejné právo. To znamená, že je třeba to opravdu formulovat jiným způsobem. Samozřejmě, že můžeme se nějakým způsobem odkazovat na tento případ. Víte, tady jde o právní text, to znamená, že by to mohlo být velmi e, problematické. To znamená, že samozřejmě tohle je jeden konkrétní případ, ale musí existovat nějaké obecné pokyny. To znamená, kdy je třeba se držet nebo kdy vlastně to rozhodování e, podléhá rozhodnutí e, veřejného mezinárodního práva. Jinak si myslím, že ten můj postoj je velmi pozitivní i v souvislosti s tím, co říkali i další eh, zpravodajové v souvislosti s tímto tématem. Děkuji. Děkuji, Pilar del Castillo. E- Děkuji, paní předsedkyně. Gratuluji všem zpravodajům. Dvě věci. Samozřejmě je jasné, že tento rámcový program představuje velký kvalitativní skok v porovnání se s těmi předcházejícími programy. Já si pamatuji na rámcové programy od 5. 6. obou jsem se účastnila Mm, akademickým způsobem. U sedmého rámcového eh, programu jsme samozřejmě také vyvinuli velké úsilí, které, kterému v podstatě jaksi šéfoval v úvozovkách náš kolega Buzek. A tady, tady jednoduše vidíme opravdu už vyzrálost Evropského parlamentu při vypracovávání eh, rámcových programů, protože mm, všichni víme, jak jsou důležitá Nicméně jednu věc bych ráda zmínila. Myslím si, že od začátku existovala velká schoda v tom, že je třeba zohledňovat kontext. To znamená kontext v souvislosti s růstem a zaměstnaností. To znamená, je bylo třeba posí, posilovat neustále tento vztah mezi výzkumem, inovací, růstem a zaměstnaností. To je opravdu zcela záhladní ve chvíli, zásadní ve chvíli, kdy chceme, aby tento rámcový program byl zohledňován a byl viditelný a známý. Kromě toho, nebo hlavně si myslím, že díky tomu Evropský parlament je vlastně v podstatě na špici nové tendence. To znamená, že všichni ví, že Evropský parlament je v podstatě takovou hybnou pákou i v této velmi složité hospodářské situaci. A ve všech členských eh, státech. Víme, že právě odvětví inovací a výzkumu velmi trpí a my všichni víme samozřejmě proč, ale nesmíme na to zapomínat. Musíme tento argument neustále opakovat i vlastně ve světle nadcházejících voleb. A myslím si, že je to opravdu extrémně důležité a je to velmi důležité i v souvislosti se stra- s naší komunikační strategií, tak aby všichni věděli, kdo vlastně eh, byl tím hnacím autorem tohoto programu. Děkuji. Nyní má slovo komise. Thank you very much, Mr. Satori. Since I know... Děkujeme, paní předsedkyně. Ano, já vím, že vás čeká hlasování, proto budu velice stručný. Rád bych vyučil této příležitosti a poděkoval všem zpravodajům a stínovým zpravodajům za úžasnou práci v rámci této první etapy spolupráce. Diskuze v rámci trialogu byly občas velice dynamická, obtížná. A i když to občas trvalo až téměř do rána, dosáhli jsme výsledku, na který můžeme být pišný. Je to situace win-win-win pro všechny tři instituce. Ano, pokud jde o společnosti, pokud jde o univerzity, pokud jde o podniky, všichni se těší na tyto programy a na jejich počátek. Čili myslím si, že můžeme být vděční za dobře odvedenou práci a za výsledky. Jedna prosba. My potřebujeme platby, abychom mohli provádět tyto programy a v roce 2014 to je první rok programu a tam nám již chybí jedna miliarda. Pokud chceme tyto programy implementovat, nemůžeme mít pouze sliby, ale i platby k dispozici. Vím, že Edith Herzog, to je jedna z kolegyní, která se snaží o obnovu těchto plateb, těchto částek, čili je zásadně, abychom na to nezapomněli. Ještě jednou děkuji za úžasnou spolupráci a blahopřeji k těmto úžasným programům. Prosím, abyste o nich rychle hlasovali. Děkuji panu eh, generálnímu eh, řediteli Pitovi. Jak víte, ještě vám chci poděkovat za celou rozpravu a za trpělivost při této čtvrthodinové prodlevě. Jak víte, hlasovat se má 27. září k, eh, k tomuto textu o dohodě o pěti textech, konkrétních zprávách a specifickém programu. Můžeme tedy hlasovat, takže doufám, že 26. září eh, to všechno učiníme. A nyní přejdeme k hlasování samotnému. Máte všichni hlasovací karty, eh, provedeme kontrolu. Také uvidíme, kdo je přítomen. Eh, všichni použijeme kartu, zahajuji takto hlasování, cvičné hlasování. Votazione chiusa. Končím cvičné hlasování. Připadá mi, že je vše v pořádku, proto můžeme začít hlasovat. Kolegyně Rila Madurel, prosím. Paní předsedkyně, já se omlouvám, já jsem zapomněla svou hlasovací kartičku. Prosím vás, počítejte můj hlas. Ano, dva budou. Bene, allora ci ricordiamo. Dobře, budeme to mít na paměti. Paní Reda Madurel eh, nemá hlasovací kartičku. Ale bude zvedat výrazně ruku, abych věděla, jak hlasuje. Nyní tedy přijdeme k hlasování. Zpráva pana Kováče. Pozměňovací návrh 15. Rivázy. A pozměňovací návrh číslo 1, které jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijaty. Pozměňovací návrh 14, 16 a 2 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Přijaty. Pozměňovací návrh 13. Jde pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 18 a 3. Pro? Proti? Přijaty. 19 a 4. Kdo je pro? Proti? Přijaty. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Dvacet osm pro, dvacet čtyři proti, přijaty. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Pro? Proti? Zamítnut. 29. Pro? Proti? Přijat. 30. 31. Kdo je pro? Proti? Přijat. 32. Kdo je pro? Proti? Přijat. 33, kdo je pro? Proti? Přijat. 34, kdo je pro? Proti? Přijat. 35, kdo je pro? Proti? Přijat. 13, kdo je pro? Proti? Přijat. 36, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 37, kdo je pro? Proti? Přijat. 38 pro, proti, zamítnut. 39 pro, proti, přijat. 40 a 41 jsou identické pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zamítnut. Kontrolujeme elektronicky kompromisní návrh 1. Končím hla- hlasování. Končím tedy hlasování. Dvacet šest, dvacet šest. Je zamítnut. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zamítnut. 42 pro, proti, Zamítnut. 44 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 42. 42 kontrolujeme elektronicky. Číslo 42. Končím, končím hlasování. 24 pro, 25 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 44. Pro? Proti? Zamítnut. 45, 46 a 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuty. 47. Pro? Proti? Zamítnut. 48 a 15. Kdo je pro? Proti? Přijaty. 49. Pro? proti, zamítnut. 50 pro, proti, zamítnut. 51 pro, proti, zamítnut. 16 pro, proti, zamítnut. 52 pro, proti, zamítnut. 53 a 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuty. 54. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 50. Dobře, zkontrolujeme. Já jsem to asi spletla. 54 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Je přijat. 55 pro, proti, zamítnout. Jedna pro, proti, přijat. Dva pro, proti, přijat. 56 pro, proti, přijat. 57 pro, proti, přijat. 19 pro, proti, přijat. 58 pro, proti, přijat. 3 pro, proti, přijat. 59 pro, proti, přijat. 60 pro, proti, zamítnut. 4. Zkontrolujeme 60, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Pro. Proti. Přijat. 61 pro. Proti. Přijat. 62 pro. Proti. Přijat. 20 pro. Proti. Zamítnut. 21 pro, proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, přijat. 64 pro, proti, přijat. 23 pro, proti, zamítnut. 24 pro, proti, zamítnut. 65 pro, proti, přijat. 2, 66 pro, proti, zamítnout. 67 pro, proti, zamítnout. 68 pro, proti, zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 68. Končím hlasování. Zamítnut. 5. Pro. Proti. Přijat. Pozměňovací návrh 6. Pro. Proti. Přijat. 69. Pro. Proti. Přijat. 7. Pro proti, přijat. 70 a 26 identické jsou, bude pro, proti, zamítnout. 72 pro, proti, zamítnout. 7, a, eh, ano, ona to bude schváleno. První část pozměňovací návrhu 71 a společně s tím pozměňovací návrh 73, jde pro? Proti? Zamítnut. 27 pro? Proti? Zamítnut. 71. 74. Kdo pro? Proti? Přijat. 28 pro, proti, zamítnut. 75 pro, proti, přijat. 76 pro, proti, přijat. Já jsem zapomněla na číslo 29. Pozměňovací na 29 jde pro, proti, přijat. 77 pro, proti, přijat. 8, kdo je pro, proti, přijat. 78, kdo je pro, proti, přijat. 79 a 31 společně jsou identické, kdo je pro, proti, přijat je. 80 a 32 společně, kdo je pro, proti, Přijaty. 81 a 33. Kdo je pro? Proti. Zamítnuty. 9. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Ne, devítka. Devítka. Jak je to? Zamítnut. 10 pro, proti, přijat. 34, je pro, proti, zamítnut. 82 pro, proti, zamítnut. 83 a 35 společně, kdo je pro? Proti, přijaty. 36 pro, proti, zamítnut. 85 a 84, ne, jeden po druhém. 85. Kdo je pro? Proti, Zamítnut. 84 pro, proti, zamítnut. 86 pro, proti, přijat. 87 pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 88 a 37. Kdo je pro? Proti? Přijaty. 38 pro? Proti? zamítnout. 12 pro, proti, přijat. 39 pro, proti, přijat. 40 pro, proti, zamítnout. 89 a 41 pro, proti, zkontrolujeme to elektronicky. Votazione chiusa. Končím hlasování. 27 pro, 24 proti. Přijaty. 42 pro, proti, zamítnut. 20 a 5 společně. Kdo je pro? Proti, zamítnuty. 21. Kdo je pro? Proti, zamítnut. 6 pro, proti, zamítnut. 22 a 7 společně, kdo je pro, proti, zamítnuty. 8, kdo je pro, proti, přijat. 23 pro, proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 9 Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 10. Kdo pro? Proti? Přijat. Budeme hlasovat jmenovitě. V závěrečném hlasování o pozměňovací návrzích zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. Budeme hlasovat o legislativním usnesení. Končím hlasování. Trenta a favore. 36 pro, 8 proti, 2 se zdrželi. Jako předtím blahopřeji zpravodaji. Přejdeme k další zprávě, to je zpráva Sartory o delegaci uh, legislativních pravomocí. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se přijat. 3. Pro, proti, zdrželi se přijat. 4. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 5. Pro, proti, zdrželi se přijat. 6. Pro, proti, zdrželi se přijat. Konečné hlasování provedeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, nikdo není proti, to je úspěch. Přejdeme k dalšímu tématu. A to je plně rozpočtu na rok 2014. Sartory zahajuje hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet šest eh, pro, nikdo není proti. Další úspěch, děkuji. A přejdeme ke zprávě eh, pana Marinesku, bod 14. Tady máme kompromisní text eh, k textu rady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pak tu máme závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 7 se zdrželo, nikdo není proti. Legislativní hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 3 se zdrželi, nikdo není proti. Blahopřeji kolegovi Marineskovi. Tímto jsme dokončili hlasování. Viděli jste, že se nám podařilo dohnat náš program. Nyní si dáme dvě minuty pauzy, aby ti, kdo si přejí opustit sál, tak mohli učinit a pak budeme postupovat dál. Bene, cominciamo. Budeme pokračovat v našich pracích. A to zprávou paní kolegyně Edith Herzog. Již předávám slovo, prosím. Thank you. Eh, thank you. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, já bych se uvedla mou zprávu v angličtině. Podle mě to bude pro většinu z kolegů nejjednodušší to sledovat, čili nebudu to přenášet maďarsky. Digitální infrastruktura, to, to bych ráda řekla na úvod, je základním podmínkou pro náš politický cíl, kterým je internet pro všechny a ekonomický cíl vymanit se z krize. Protože Žádná moderní ekonomika nemůže existovat bez širokopásmového připojení. V posledních letech jsme viděli to, že dokonce i finanční prostředky, které jsou k dispozici na trhu, nejsou dostatečné pro to, abychom se dostali především s, eh, s tímto širokopásmovým připojením do vzdálených oblastí, do málo osídlených oblastí a širokopásmové připojení je jeden z důvodů pro interní migrace v rámci právě teda z těch venkovských oblastí do městských oblastí. Ráda bych připomněla i sdělení komise Connecting Continent z minulého týdne, které bude jedním z témat říjnové rady společně s tímto navrhovaným nařízením. Digitální agenda by se měla stát jednou z priorit předvečer evropských voleb pro evropský, do Evropského parlamentu i nové Evropské komise. Je to jedna z příležitostí věnovat tomu pozornost jako jednomu z nejdůležitějších témat v následujícím roce. A právě proto je naše odpovědnosti přijít s výsledky. Naši občané bez ohledu na politické, geografické či jiné rozdíly chtějí být více propojeni, chtějí provádět své obchodní aktivity prostřednictvím internetu. Proto si myslím, že my v Evropském parlamentu bychom měli poskytnout konkrétní výsledky, konkrétní kroky. A proto bych ráda poděkovala i stínovým zpravodajům. Díky jejich přispění můžeme udělat krok správným směrem. Pan Heckmark je jedním z nejúspěšnějších um, tvůrců legislativy v této oblasti, v legislativním období, byl odpovědný za oblast spektra. Protože bez této oblasti bychom nemohli pokročit v oblasti digitálních cílů. Pan Chichester, tomu bych rovněž ráda poděkovala, je, bylo pro mě čest spolupracovat s ním v oblasti ICT, energetiky, je to opravdu odborník. Toto jsou naše cíle v oblasti našich odvětví a doufám, že budeme mít ještě příležitost spolupracovat. Dále stěnoví zpravodajové z od liberálů ostatních politických skupin. I těm všem bych ráda poděkovala za spolupráci. A nyní k jednotlivým lhůtám. Jistě víte, že někdy v dubnu ukončíme legislativní období a na poslední plenárním zasedání bychom proto chtěli Mm, již o tom jednat, bylo by to asi v únoru nebo v březnu. Chceme samozřejmě mít dostatečné lhuty pro překlad, tak aby všichni kolegové mohli předkládat pozměňovací návrhy ve svém jazyce a mohli si přečíst pozměňovací návrhy ve svých jazycích. Proto jsme to trošku posunuli. No, časový harmonogram se nám zpřísnil. My jsme se snažili pracovat s kolegy i v létě, tak aby jsme 3. září to měli k dispozici tento text pro překlad. Samozřejmě, že to období bylo, to, ten čas byl napjatý. Neměli jsme dostatek příležitosti pro diskutaci se všemi zúčastněnými stranami, které jsou zapojeny do této legislativy. A proto jsme měli příliš opravdu dlouhé období pro posměvací návrhy až do 3. října a 28. listopadu budeme jednat v našem výboru. To znamená, že zde máme skutečně dlouhé období pro sezbírání všech myšlenek, argumentů pro, proti, abychom skutečně 28.11. přišli s odpovědným řešením, když budeme hlasovat v našem výboru. Ve výboru INTA doufám, že pan Šváb udělá rovněž vše proto, abychom byli schopni to dopracovat v rámci um, našeho období, tuto legislativu. O čem to je? A komise definovala 100 překážek, které brání širokobásmovému propojení a pro společnosti nejsou ochotny jít dál ve budování těchto sítí. Je zde veliký rozdíl mezi vodou a elektřinou, kde máme povinnost univerzálních služeb. To znamená, že tyto služby se musí dostat do každé domácnosti. Ovšem telekomunikace, širokopásové propojení internet, to není univerzální služba a právě proto mm, máme větší obtíže při nalezení business modelů, synergií, tak aby jsme se opravdu s širokopásovým propojením dostali do každé domácnosti. Toto navrhované nařízení se snaží pouze o otevření těch dveří, jednání s různými subjekty v oblasti jednotlivých odvětví. A snažíme se o to, aby ke stolu pozvali všechny poskytovatele propojení, především v oblasti telekomu do budoucna. Pro nás osobně si myslíme, že je to pozitivní, protože pokud 80 těch nákladů je právě v této oblasti, pokud hovoříme o širokopásmovém propojení, to znamená, pokud jde o ty inženýrské práce, to nás stojí nejvíc, tak proto by bylo dobré, aby všichni, kteří se na tom podílejí na těchto prácech, se spojili a spolupracovali, protože tím se sníží tyto náklady. A právě proto je důležité, že se tato zpráva dostala k nám, že mm, se tomu můžeme věnovat. Já jsem měla opravdu krátké období, proto jsem to projednal spíše strategicky a snažila se minimalizovat potenciální konflikt mezi to znamená ten potenciální konflikt počátku této práce. Proto jsem tomu chtěla ponechat dva měsíce těm ostatním myšlenkám, pro, proti, tak aby jsme nalezli nejlepší řešení. Chtěla bych otevřít ten návrh komise a ne zavřít tento návrh. Chtěla jsem opravdu to položit na stůl jako otevřené téma, ke kterému by se mohli vyjádřit všichni. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na to, že ty sektory, kde chceme eh, tu spolupráci eh, posílit, elektřina, doprava, vodohospodářství, pitná voda, tam je velice striktní sektorová legislativa, která se na to aplikuje. A právě proto to nepředstavuje jenom příležitosti, ale i výzvy. My nechceme stížit situaci, chceme zjednodušit postupy, které by nám umožnily dosáhnout našich stanovených cílů. Diskuse nad jednotlivými definicemi, zněním, to by mělo být na jednotlivých sektorech, protože reasonable request například může mít jiný význam v oblasti elektřiny jiný v oblasti širokopásmového propojení, čili na ty definice se musíme podívat eh, velice pozorně, tak aby všechny sektory to vnímaly stejně, aby ta definice byla univerzální. Právo vlastnictví, to chceme respektovat, to je i v mých pozměňovacích návrzích, když to někdo získal, má tam práva, tak to samozřejmě musí tak zůstat i do budoucna. Ovšem zároveň tam musí být případ dopadná spolupráce do budoucna. Pokud někdo chce budovat něco do budoucna, tak prostě, aby pozval, aby přizval k této spolupráci ostatní subjekty. Různé sektory mají různou legislativu na národní úrovni. Zde ponecháme pole pro spolupráci, pro nalezení nejlepších řešení na národní úrovni. Proto například, pokud jde o to jednotné místo, informační místo kontaktu, bez ohledu na to, jakákoliv, jakýkoliv úřad se tomu bude věnovat na národní úrovni, prostě bude to vyhodnotit. Já jsem si, já jsem například jsme navštívili DAF společně, společně s, s, kon, s kolegy ve Štrasburgu. Mám kontakt i na jiné země, my ale prostě nechceme nikomu nic vnucovat. V jedné zemi to může být telekomunikační úřad, v jiné zemi to může být jiný orgán, který to bude, ehm, který bude plnit tento úkol. Ovšem prostě chceme, aby tam bylo jednotné kontaktní místo. Chtěla bych se rovněž věnovat ještě jednému aspektu, které je součástí této legislativy. Překvapilo nás, že my máme jakýsi inventář veškeré evropské infrastruktury. Pro některé sektory to máme, pro jiné ne, v některých regionech to máme k dispozici, v jiných rovněž nám to chybí. Tím pádem se otvíráme potenciálním možným chybám. Jeden příklad. U mě doma jsme měli obrovský problém s, s elektřinou. Například tam jeden jeden subjekt měl takový pol vysoko eh, vol, eh, eh, s vysokými volty na své mu území. Došlo tam k určitým změnám, které ovšem poté nebyly zaznamenány na mapách, nebylo to zaznamenáno, pokud jde o vlastnictví, došlo tam k odstranění určitých, řekněme, velkých Um, formací, skál a tak dále. Došlo tam ke změně a nebylo to zaznamenáno. Čili my na to nesmíme zapomínat nejenom v telekomu, i v jiných oblastech, jiných sektorech. Pokud je o vlastnictví, musíme tomu věnovat pozornost. Chceme samozřejmě prosazovat nechci prosazovat nějakou jednotnou databázi, ovšem high-tech, tak aby jsme měli představu, jak to vypadá v každé zemi, aby došlo opravdu k propojení v rámci 48 hodin na základě stejných podmínek. Myslím si, že to by přineslo evropskou přidanou hodnotu. Milí kolegové, já skutečně jsem nadšencem této oblasti a chci zůstat eh, takovým nadšencem i do budoucna, chci k tomu přistupovat profesionálně, těším se na názory všech kolegů a zároveň zúčastněných stran. Děkuji za pozornost. Děkuji paní kolegyni. Ponechali jsme více času, skoro 12 minut, protože máme určitý prostor. Ale pak přece jen už bylo zapotřebí postupit dál. Slovo má kolega Olmak. Děkuji, děkuji také paní zpravodajce, děkuji za prezentaci tohoto dokumentu. Myslím si, že některé z bodů jsou velmi důležité. Jeden důležitý aspekt je ta prezentace. Ale je třeba si uvědomit, že pořád ještě v podstatě máme co dohánět. 4,5 v podstatě eh, milionů obyvatelů Evropské unie mělo přístup eh, k tomu optickému eh, vláknu, zatímco v USA je to opravdu daleko více. To znamená, že těch rozdílů je velmi mnoho i v rámci Evropské unie. Zároveň víme, že optické vlákno je zcela zásadní pro rychlý růst a vývoj, ne pouze pro jaksi pevnou, ale i mobilní komunikaci. A je třeba opravdu zajistit, abychom vytvořili ty nejlepší kapacity a nejvyšší rychlosti. A já jsem velmi rád, že paní zpravodajka takhle eh, vlastně zdůraznila to, že chceme 30, nebo zdůraznila to, že 30 megabitů je v podstatě zastaralé, že je třeba dosáhnout daleko vyšších úrovní i v oblasti rychlosti a proto je třeba v podstatě um, stanovit ty správné modely, ty, ta správná schémata a proto je třeba také zajistit samozřejmě financování z evropských prostředků, ze strukturálních fondů, tak aby došlo v podstatě k využívání a omistování této technologie co nejrychleji a nejefektivněji. V souvislosti s tím původním návrhem a těmi změnami, které je třeba zapracovat do tohoto návrhu. Jde tedy o návrh. Bylo by to v podstatě prohibitivní v souvislosti s některými aktivitami nebo opatřeními, která byla přijata v některých členských státech, které jsou v tuto chvíli jaksi na špici mezi členskými státy, které využívají vlákno. Když se podívám na naší zemi, Myslím si, že jde teď o články 6 a 7. Ty by v podstatě byly překážkou pro metody a technologie, které se začaly užívat v mnohých regionech ve Švédsku. To znamená tam, kde šlo o otevřený přístup k vláknům. A tak by to nemělo být. Kromě toho, mno, několik vlastně národních parlamentů se vyjádřilo proti tomuto návrhu i z důvodu jaksi nedodržení principu subsidiarity. Tady musíme zajistit v první řadě to, aby členské státy využily všechny příležitosti pro snížení nákladů na širokopásmové připojení. A kromě toho je třeba zajistit opravdu co nejrychlejší rozvoj širokopasmového připojení. Samozřejmě, že to všechno vychází z různých okolností a podmínek, eh, které jsou odlišné v jednotlivých členských státech. A samozřejmě, že se o tom můžeme bavit i s paní zpravodajkou. Můžeme se bavit o tom, zda by nebylo lepší nebo správnější, kdyby tento návrh neměl být spíše směrnicí než eh, nařízením, to znamená směrnicí, která v podstatě členským státům nabízí eh, větší prostor a větší flexibilitu a zohlednění těch odlišných okolností a podmínek. Já si myslím, že musíme být také velmi otevření v souvislosti s tím, jak budeme zajišťovat eh, hospodářskou soutěž. Je důležité, aby členské státy využívaly své eh, jednotlivé legislativní eh, tradice, aby využívaly také svou již existující infrastrukturu. A pokud by to bylo nařízení, tak by v podstatě došlo k zákazu některých těch opatření, o kterých se tady hovoří a které by měly vést v podstatě ke zrychlení připojení. To znamená, že by tady muselo v podstatě dojít k velkým modifikacím a my musíme zajistit, aby tedy k takovýmto zákazům nebo k takovýmto překážkám nedocházelo, aby šlo o věc, která bude představovat podporu a ne zákaz. To znamená, že já si myslím, že by to bylo opravdu lepší, kdyby se to přetavilo do směrnice a ne do nařízení. A já samozřejmě se těším na všechny naše budoucí rozpravy a vyjednávání. Děkuji. Pilar del Castillo. Děkuji, Pilar del Castillo. Uh, thank you, uh, President. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně i paní zpravodajce, protože si myslím, že představila zprávu a práci, která v podstatě eh, obsahuje velmi mnoho různých myšlenek a nápadů. V tuto chvíli eh, jsme konfrontováni s opravdu velkým množstvím návrhů, které přichází ze strany komise a týkají se oblasti digitálního odvětví. Myslím si, že je to šest nebo sedm různých návrhů, o kterých se v tuto chvíli vyjednává. A k tomu se je třeba ještě přidat ten poslední návrh, který se týká právě evropského telekomunikačního trhu a aby to všechno došlo k nějak, do nějak, dojelo do nějakého toho správného eh, přístavu, aby to dopadlo úspěšně, tak je třeba zajistit, aby ten postup vyjednávání byl co nejrychlejší, protože jinak nebude možné dosáhnout těch eh, cílů každý, každého jednotlivého návrhu. A já bych v tuto chvíli zdůraznila pouze několik prvků, které mně připadaly, nebo které já považuji za zajímavé, eh, v souvislosti samozřejmě s tím, co říkala paní zpravodajka. Například pozměňovací návrhy 3, 4, 16 a 17, které chtějí samozřejmě zlepšit a zrychlit povolení pro jakékoliv civilní přestavby, se kterými se eh, počítá. To je velmi zajímavé. Je třeba také eh, se zamyslet nad tím recipročním principem, eh, také 14. článek, eh, který by měl zajistit ještě větší nezávislost regulátorů a také článek 21 a 23. Dále, co se týče toho široka širokopásmového připojení pro budovy. Tady si myslím, že to je třeba ještě trošičku více přeskoumat a zhodnotit i v souvislosti s administrativní zátěží, která by tady mohla vzniknout. Nesmíme zapomenout na základní cíle digitální agendy a to i v souvislosti s těmi s tou rychlostí připojení, o kterou eh, usilujeme. Ale v každém případě je třeba se držet těch zásob digitální agendy. A co se týče pozměňovacího návrhu číslo 2, ne, 2, tedy ne, pardon, omlouvám se, ne, pozměňovací návrh číslo 2, ne, mám tím, chtěla jsem říct pozměňovací návrh číslo 20. Tady se hovoří v podstatě o vybavení či zařízení. Tady se hovoří o zařízení či vybavení ve všech veřejných budovách eh, s cílem tedy zajistit eh, elektrické připojení. Tady v tuto chvíli se v podstatě nedělá žádný rozdíl mezi novými a již existujícími. To znamená, že se tady vůbec nehovoří ani o velikosti orgánu, který to vlastně všechno spravuje a řídí. Eh, tady je třeba si uvědomit, že jde o různé budovy, o různé různé orgány a ta zátěž může být opravdu velmi odlišná v, v konkrétních případech. E, nicméně to nechci protahovat, chci opravdu pogratulovat Edit za skvěle odvedenou práci a za ten skvělý e, dokument, ze kterého v tuto chvíli můžeme vycházet při této rozpravě. Děkuji. Grazie, la kolega... Děkuji, kolegyně Nibler má slovo. Herzlichen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně já mohu se teď v podstatě nemilosrdně hned napojit na to, co řekla eh, moje kolegyně a v první řadě samozřejmě děkuji paní eh, zpravodajce za skvělý návrh. Můžu tedy tady navázat i na to, co říkala ve své eh, analýze paní Hercog. Já souhlasím opravdu se vším, souhlasím a sdílím i to nadšení, které zde eh, projevila paní Hercog. Ano, širokopásmové připojení musí být realitou všude v Evropské unii. Musíme zajistit rychlé připojení na internet pro všechny obyvatele eh, v Evropě, tak aby evropský kontinent mohl být opravdu konkurenceschopným na celosvětové úrovni to, o tom si myslím, že nemusíme ani v tuto chvíli jednat, jenom doufám, že se nám to podaří eh, zajistit. Nicméně, já bych měla ještě nějaké otázky na kolegyni Gunnar Hökmark, už to zmiňoval. Existují um, regiony na světě, které jsou daleko, daleko pokročilejší a je třeba si to otevřeně říct. Například jsme se vrátili z Jižní Koreji a to je opravdu neuvěřitelné, co tam udělali oni pro to, aby zajistili eh, rychle připojení na internet pro všechny. Myslím si, že bychom se z toho mohli ponaučit. A teď pouze dnes, pro dnešek bych chtěla říci. Rozvoj jednotlivých členských států je opravdu velmi, velmi odlišný. To znamená, jakým způsobem bude uplatňováno a prováděno toto připojení na internet. Eh, to je samozřejmě otázka velmi diversifikovaná. To znamená, že si myslím, že kdyby se to všechno přetavilo do směrnice, by to bylo daleko jednodušší než eh, s nařízením protože v některých eh, členských státech, například otázka mobilních eh, telefonů možná nevyvolala takové reakce jako u nás. My máme už občanská združení, eh, která se v podstatě snaží eh, bojovat nebo chránit svá práva i v souvislosti právě s antenami pro mobilní připojení a tak dále. To znamená, že pokud chceme i nadále pokračovat v naší práci, tak si myslím, že musíme zohledňovat eh, rozdílnosti mezi jednotlivými členskými státy, tak aby byla zajištěna maximální flexibilita. V každém případě ale děkuji všem, děkuji všem kolegům, kteří promluvili také. Děkuji paní zpravodajce, že vypracovala eh, tento skvělý základ, na základě že budeme jistě moci přijímat to správná rozhodnutí. Děkuji kolegyně Nibler, předávám slovo komisi, prosím. <clears throat> Thank you. Good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. V, prv... v první řadě jsme opravdu velmi vděční, že k tomuto tématu přistupujeme v podstatě takovýmto způsobem, protože i my si myslíme, že jde o velmi naléhavé ta- téma a my musíme zůstat opravdu velmi soustředěnými. Myslím si, že tady to opravdu souhlasí s těmi cíly, které jsme si stanovili to znamená, že my jsme tady identifikovali některé v podstatě ty body, které by mohly být komplikované nebo mohly způsobovat problémy. Rozhodli jsme se, že se budeme snažit najít řešení co nejrychleji. Co se týče té e, rychlosti, tak my jsme byli požádání radou v prosinci, abychom na jaře předložili návrh a zákonodárci chtěli do ukončení mandátu v podstatě dojít k nějakému rozhodnutí. To znamená, že my jsme velmi rádi, že k tomu došlo. My jsme v podstatě splnili už naší část tohoto úkolu a doufáme, že jsme tedy přispěli k nějakému tomu budoucímu řešení. A to také v návaznosti na Eh, vlastně výběr toho nástroje. My jsme se samozřejmě zamýšleli nad tím, zdali nařízení či ne. My jsme to velmi pečlivě jak si zvažovali a já si myslím, že toto nám ušetří spoustu času, hlavně eh, pro fázi prová, prováděcí, protože my chceme samozřejmě zajistit co nejrychlejší a pro všechny přístupný, eh, přístupné připojení. Samozřejmě máme agendu 2020, to znamená, že nemůžeme ztrácet žádný čas, to znamená, že tomu rozumíme a podporujeme to. A proto jsme to také všechno vymezili zcela jaksi jasně, to znamená, že se nedíváme jak se detailně na to, jak členské státy řeší konkrétní problémy, včetně e, povolenek. My se tím vůbec jaksi vůbec se nezabýváme tím například, jak členské státy pracují a s jakou mírou diskrétností eh, pracují eh, s databázemi například. To jsou otázky, kterými se opravdu nezabýváme. To znamená, my se snažíme v podstatě tady zavést nějaká, nějaké jasné přímé povinnosti tak, aby, jak říkala paní zpravodajka, mohlo docházet k synergiím mezi různými odvětvími které nám poté umožní samozřejmě zajistit širokopásmové připojení na internet pro co největší počet obyvatel. Já si myslím, že v tuto chvíli nemusíme opravdu reagovat úplně na všechno, co zde zaznělo, ale pokud byste mi dovolili, tak možná k obsahu. E, Vyzaví v podstatě těch e, existujících již iniciativ v jednotlivých členských státech. My jsme se to snažili zohlednit. To, co se stalo eh, ve Švédsku. Například u 95% jsme přesvědčeni, že je to v pořádku a doufáme, že se v tom bude pokračovat a ty osvědčené praktiky by měly být podporovány. My chceme v podstatě se opravdu ponaučit z toho, eh, k čemu došlo v členských státech, státech a i ve světle toho v podstatě přeskoumat eh, tento návrh. To znamená, že nejde o žádné zákazy, jde o to, aby opravdu byly využity právě ty dobré zkušenosti a osvědčené praktiky eh, ze států jako je Švédsko nebo Německo. Co se týče subsidiarity, tak to je opět jeden z těch případů. My máme si, myslím, 14 eh, stanovisek ze strany národních parlamentů, čtyři z nich se vyjadřují Což v podstatě takým způsobem, že je to vlastně daleko méně než těch 18 žlutých karet, eh, což by bylo v podstatě takové minimum. A co se týče zbytku, tak eh, my jsme opravdu velmi rádi, že je k tomu přistupováno s takovou vážností a seriózností a samozřejmě, že se budeme snažit co nejdříve dojít k nějaké dohodě. Děkuji. Thanks very much. Děkuji. Já bych ráda poděkovala všem kolegům za to, že si udělali čas na přečtení dokumentů a položení dotazů. Chtěla bych reagovat alespoň na dvě. První to byla Angliky otázka ohledně širokého pásma, které může být satelitní, mobilní anebo po vláknu. A já jsem eh, původně změnila tedy slovo vlákno na eh, široké pásmo, protože nám by to mělo být jedno, pro nás by nemělo být důležité, jakým způsobem se eh, široké pásmo dostane k, ke spotřebitelům. U satelitu potřebujete někdy, aby byl blízko, protože jinak spotřebujete příliš mnoho optického vlákna. Takovou zkušenost už máme potřebujete na to široké spektrum. To, k čemu říkala eh, Pilar de Castello, ten pozměňovací návrh, který eh, vznikl digi- digitální agenda do roku 2020, tam eh, se jednalo o to, zda to bude cíl, aby byly propojeny veřejné knihovny a podobně. Nějakým způsobem měly být prioritizovány v naší legislativě. Eh, například u renovovaných budov nebo u nových budov. V takových případech tedy eh, dům, ta budova musí získat takovouto hodnotu. Proto jsem hm, přinesla ten pozměňovací návrh, abychom měli tento širokopásmový dům takzvaný, nebo širokopásmovou budovu, pokud to tak mohu vyjádřit. Já nevím, zda z toho vznikne směrnice nebo nařízení a víme jednu věc. Měli jsme snídaní s malými a středními podniky o e, nařízení REACH a Eh, naše překvapení bylo, že, že v oblastech, které jsou zemědělské, malé a střední podniky potřebují, eh, potřebují široké pásmo, aby mohli eh, konzultovat patřičné dokumenty, aby se dozvěděli více o chemických látkách. A nás nenapadlo, že že on, oni nemohou tedy takto využívat toho, co je nařízení REACH, protože nemají širokopásmové připojení. Je to tedy důležité pro malé a střední podniky, je to důležité pro každého, protože bez širokopásmového připojení se naše ekonomika nemůže řádně eh, rozvíjet. Myslím, že by to byla dobrá směrnice a myslím, eh, že to je dobrým směrem. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji kolegyně Hercog. A nyní můžeme přejít k poslednímu bodu na pořadu jednání. Chtěla bych požádat pana eh, Skota Markuse a paní Ilzu Kodlovič, aby zasedli za předsednický stůl spolu s námi. Thank you very, thank you very much, Mrs. prima di iniziare ricordo, ricordo ai colleghi. Chtěla bych připomenout kolegům, že k dispozici máme 30 minut na prezentaci studie a poté budeme mít prostor pro otázky a odpovědi. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mrs. Sir. Děkuji za slovo, paní Sartori. Já se pokusím být ještě rychlejší. Děkuji a opravdu je pro nás potěšením a velikou ctí být opět mezi vámi a prezentovat vám naši práci. Je to studie, kterou jsme právě žádosti ITRE provedli. Já jsem z Německého institutu VK a, a rovněž s paní kolegyní, paní Goldevič a rovněž zde máme i našeho kolegu z, z um, Nizozemského institutu pro výzkum. Všichni jsme připraveni odpovědět na vaše otázky, čili je to Entertainment X 0, to znamená verze 0. A pokud jde o možnost dalšího využívání širokopásmového připojení v oblasti zábavného odvětví, a tato studie No, no, je to lepší, když to zapneme, to bude jistě pozitivnější. V naší studii jsme se zabývali třemi oblastmi. Jednak je to definice širokopásmového propojení, interakce s politickými cíly Evropské unie, dále situace v Evropské unii z různých perspektiv, pohledu a rovněž hnací motory, hlací síly širokopásmového připojení, především s důrazem na audiovizuální služby. Tato zpráva se nyní nachází v etapě posledních úprav. My jsme chtěli to upravit na základě i návrhu Evropské komise, která přišla 11. září a velice v brzké době by měla být na stole konečná verze. Děkuji vám za trpělivost. Klíčové výsledky této zprávy. My si myslíme, že Evropa na tom není až tak špatně, když se podíváme na jednotlivé ukazatele, indikátory. Ovšem jsou zde konkrétní oblasti, ve kterých zaostáváme, ve kterých bychom měli věnovat ještě větší pozornost a my se tomu v následujících minutách budeme věnovat. Druhá oblast. Druhý poznatek. V Evropě jsme udělali hodně pro poskytnutí opatření, které se týkají strany dodávky, včetně toho, o čem se zmínila paní Hercog. Mnohem méně pozornosti věnujeme na straně poptávky. A to si myslím, že je opravdu velice zajímavý výsledek této a jeden z nejdůležitějších výsledků této studie. Toto je tabulka, kde vidíme různé definice, které se využívají v různých zemích, pokud jde o základní širokopásmové připojení. A já zde samozřejmě nebudu hovořit o všech těch definicích, které vidíte před sebou, nebudu je citovat, protože to by nemělo smysl. Co je pro nás zásadní? Tyto definice jsou velice různorodé a plní různé funkce základní broadband v té původní digitální agendě Evropě nebyl dostatečně definován. Bylo to asi taky 144 kilobitů nahoru bez nějakého rozlišení mezi downloadovým a uploadovou rychlostí. Když se podíváme například na tu třetí definici pro vás z pravé strany, Vidíme tam celkovou, ten, ehm, celkovou rychlost, ehm, druhá je download eh, a ten první sloupeček je uploadové napojení. To znamená samozřejmě, že tyto definice mají různý dopad a zároveň u definice musí být opatrní, protože tyto definice mají i obrovský, na, obrovský dopad, pokud jde o náklady. A toto jsou ekvivalentní definice pro rychlé širokopásmové připojení a super rychlé připojení a opět různé definice z různých zemí celého světa, Zároveň zde vidíme definici z digitální agendy Evropy, definice v studii, která se věnovala, kterou předložil IDOT nebo eh, mm, FCC ze Spojených států, definice z Nového Zélandu, Singapuru a tak dále. To znamená různé definice, různý dopad na náklady, různý dopad na technologie, které se využívají pro takové širokopásmové připojení. Celkově si myslíme, že stávající DAE, to znamená cíle digitální agendy v Evropě, pokud jde o univerzální pokrytí eh, eh, do roku 2013, je to těch 30 MB, to bylo do roku 2013 a zároveň 50% pokrytí 100 MB za vteřinu, to jsou vhodné do roku 2020, to jsou správné cíle, ovšem potřebujeme ještě trochu objasnit, ehm, trošku vylepšit a tak dále. Musíme tomu věnovat velikou pozornost, protože jinak bychom přišli o veliké náklady. Pokud je o rychlost této oblasti, definice v rámci digitální agendy není úplně jasná. Nikdy to nebylo úplně jasné. To znamená, zda je to nějaká pouze rychlost, která se týká propojení nebo kterou pouze nabízíme. My prostě hovoříme spíše o možnosti, o rychlostní možnosti, schopnosti. To znamená ta schopnost širokopásmového propojení vzdělání, což není vždycky eh, to ta přesně ta rychlost, o které třeba hovoří poskytovatel. Musíme věnovat pozornost rovněž tomu, aby ta skutečná rychlost propojení byla konzistentní s očekáváními uživatele, tak jak to bylo e, propagováno a abychom k tomu měli dostatečná opatření, abychom to zajistili. U základního broadbandu širokopásmového propojení to jsou úrovně, které například FCC má rovněž ze Spojených států, to znamená 4 MB downstream, 1 MB upstream. Zároveň si myslíme, že je zde několik faktorů, kterým bychom měli věnovat pozornost v těchto definicích cílech v rámci Evropy. Jednak jsou to kvalitativní cíle v této oblasti. Především si myslíme, že širokopásmové um, připojení mm, například to znamená dvoustranné propojení oběma směry, hlas, video a tak dále, tak abychom vylepšili propojení. To znamená například u geosynchronních satelitů, tam například je nemusíme využít v oblastech, kde bychom to mohli pokrýt jinými možnostmi. Ovšem máme zde části evropského území, které jsou vzdálené, je tam obtížné propojení a tam právě by toto družicové propojení um, mohlo být využito, jinak by to znamenalo obrovské náklady. Zároveň si myslíme, že ty požadavky aby to byl otevřený přístup, by mělo být součástí definice těchto cílů v oblasti širokopásmového propojení, především pokud jde o rámcovou směrnici článek 8, tam se o tom rovněž zmiňuje Evropská unie. Pokud jde o rychlé širokopásmové propojení, těch 30 těch 30 MB za vteřinu, to si myslíme, že je správný cíl. Myslíme si, že bychom to měli propojit ještě s upstreamem, tou rychlostí a to vlastně znamená asi jednu čtvrtinu downloadové rychlosti, to znamená těch 7 MB, což je podle názoru rozumné řešení. Těch 100 MB to rovněž podporujeme, těch 50, to 50% pokrytí je trošku vysokou výzvou, ovšem je to um, cíl, který by se mohl splnit. Pokud je o pokrytí, my spíše se díváme na to na, na mm, domácnost a ne na jednotlivce, především teda je to pevné připojení, širokopásmové připojení, uvidíme. Konkrétně doporučujeme věnovat větší pozornost mobilnímu propojení. Digitální agenda v Evropě nehovoří o této oblasti. Není to záležitost technologické neutrality. My si myslíme, my jsme vytvářeli takovou ještě podobnou studii. Ten přístup k aplikacím by měl být kdykoliv možný, kdekoliv. A právě proto je mobilita těchto služeb zásadní. Velice důležitý bod ta preference obecně je pro takovou, takový rámec, který by znamenal technologickou neutralitu maximální technologickou neutralitu, která je možná. Samozřejmě, že v tom střednědobém horizontu je to důležité. Budeme tam mít ještě další dodatečné cíle, pokud jde o propojení, například vláknem a tak dále. Proč o tom hovoříme? Jsou zde různé scénáře. Nedostatek využití FTTP by mohlo znamenat problém když se podíváme na ty země, které využívají FTTP dostatečně, nevidíme tam důkaz, který by k tomu vedl. Je to diskuze, která je komplikovanější a která samozřejmě bude záležet i na hodnocení rizik. Tyto grafy asi pravděpodobně většina z vás zná. To je pokrytí širokopásmového propojení, které poskyt, jsme poskytli pro, které Point Topic poskytl pro Evropskou komisi. Je to z roku 2012, mm, který nám Point Topic poskytli. Zatím to ještě nemáme pro rok 2013. Pro základní širokopásmové připojení je to pokrytí, řekněme, dobré, jsou zde určité rozdíly, které vidíte, jenom mezi východem, západem, některé novější členské země, kde telekomunikační sítě nebyly až tak plně pokryty. Mm, vidíte tam určitý teda rozdíl mezi východem a západem. Eh, to velice rychlé širokopásmé připojení vidíte na pravé straně. Když, když se podíváme na ty rozdíly, mnoho nových členských států zde například v tom rychlém propojení na tom není tak špatně. Především ty, které historicky neměly dostatečné pokrytí pevného propojení a proto je zde i rozdíl nejen mezi východem a západem, ale i mezi severní části a jižní části Evropy, pokud jde o ty nové generace Vidíme zde ovšem samozřejmě ten veliký rozdíl, pokud je o bankov. Toto jsou data, která možná většina z vás zná, ovšem já bych na ně rád poukázal stejně. Jde o přijetí těchto služeb, především teda pevného charakteru, ty pe- podle um, rozdělení v rámci zemí OECD. Pokud jde o penetraci, využívání tohoto pevného propojení, Evropa na tom není až tak špatně. Většina takových těch nejvyspělejších zemí jsou evropské země, kromě Koreji. Samozřejmě mnohé země, které považujeme za naše konkurenty, Spojené státy, Japonsko, Austrálie například, jsou právě někde u toho, u toho průměru. Prozvinuté ekonomiky, obecně řečeno, rozvinuté ekonomiky západní Evropy. Celkově na tom nejsou špatně. Vidíme, že jsou vlastně někde na špici. Některé jiné členské země z východu nebo jihu Evropy, tam ta penetrace je trošku nižší. Ovšem celkově řečeno, pokud je o penetraci, o využívání širokopásmového propojení, včetně základního širokopásmového propojení, Evropa na tom není až tak špatně. A nyní, když se podíváme na ceny, to je právě, to jsou ceny rychlého široko, vysokorychlostního širokopásmového propojení. A zde Evropa rovněž jako celek na tom není až tak špatně. Samozřejmě Jižní Korea to prostě je na tom dobře téměř ve všech těch ukazatelích, ve všech indikátorech, ty asi neporazíme. Ovšem, když se podíváme na Spojené státy, takové ty běžné konkurenty, Nový Zéland, Kanadu a tak dále, tak skutečně si myslím, že Evropa na tom není tak špatně, pokud jde o ceny. A to má samozřejmě dobré, ale i špatné následky, dobré pro spotřebitele a špatné pro producenty a dodavatele. Když se podíváme na tu otázku, zná Evropa zaostává. Co to znamená v této oblasti? Důležité je podívat se nejenom na rychlost eh, rozhraní, ale zároveň na to, jakým způsobem se širokopásmové propojení využívá. A zde vidíte takový obrázek na základě Cisco VNI dat, které představují spotřebu v oblasti širokopásmového propojení měsíční ve všech těchto zemích v roce 2012. Když se podíváme na jednotlivá data, tak je jasné, že využití sítě není pouze, pokud jde o tu rychlost širokopásmového připojení, není to pouze, nejde pouze o tuto funkčnost na eh, Vlevo vidíte Japonsko, Koreu, potom Spojené státy, potom tam je několik, eh, potom tam je Austrálie, Nový Zéland, několik eh, zemí EU a úplně vpravo vidíte Velkou Británii, ten sloupeček poslední. Skutečná spotřeba? No, v podstatě nevidíme nějaký vztah s tou rychlostí přístupu, který je potenciálně k dispozici v těchto, v těchto zemích. Když se podíváme například na Japonsko, to je úplně v té lev, ten levý sloupeček a Británie vpravo. Tak je to opravdu taková anomálie, když to vidíme, je to fascinující a z ostatních zdrojů to rovněž vyplývá. Pokud jde o spotřebu na hlavu v Japonsku, ta je vlastně nižší než ve Velké Británii což je opravdu výsledek, který jsme neočekávali, ovšem je to potvrzeno důkazy. Rovněž na těchto sloupcích ta modrá část znamená video data eh, a eh, ta fialová to jsou jiné eh, IP data a internet. To znamená, že to představuje opravdu tu velikou část spotřeby v rámci širokopásmového připojení. A rovněž se to liší jen s jednotlivými zeměmi. Ve Spojených státech ta videodata představuje obrovskou část, v Velké Británii například vidíme velikou spotřebu v oblasti širokopásmového připojení, ale zároveň docela vysoké využívání videodat, možná BBC catch-up služby ve Spojených státech Hulu, Netflix, podobné video data. Ovšem prostě představuje právě ta videodata, představuje ve všech těchto částech velikou, veliký podíl. Ve Spojených státech vidíme velikou spotřebu, pokud jde o velké využívání širokopásmové připojení. Ovšem nejde pouze o širokopásmové připojení. Širokopásmové připojení, které se využívá ve Spojených státech, takže v podstatě ten celkový objem je trošku nižší než v Evropě. I když možnost využití vláknového eh, připojení je tam mnohem větší než, širší než v Evropě. Nejde ovšem pouze o rychlost, ale například i jiné um, záležitosti, jiné elementy, například to, že se do určité oblasti dostanou um, některé podniky jako první a tak dále. Co tím chci říci? Širokopásmové připojení je jedním z důležitých faktorů, pokud jde o využívání internetových služeb, ovšem není to jediný faktor. Další záležitost proč Evropa trošku zaostává. Když se podíváme na tu další studii, kterou jsme vytvořili například na všudy přítomné služby a i governance služby, kterou rovněž zadal výbor IMCO. Závěry, které z této studie vyplynuly. Ty nejvyspělejší evropské země a celosvětově nejsou nějak úplně napřed, když to porovnáme eh, v s ostatními zeměmi, pokud jde o elektronické služby e-governance. Pokud jde o Evropu, my zde máme trošku problém, protože Evropa je fragmentována samozřejmě. To podle našeho názoru je taková trošku chronická, systematická záležitost na této v této oblasti samozřejmě by bylo lepší, kdyby Evropa měla takový všudy přítomný um, širokopásmový, širokopásmový připojení, ovšem není to jediné opatření, které je potřeba. Toto je celkový obrázek, který situaci v Evropě poukazuje lépe na té. Le, vidíme zde NGA pokrytí technologií, na, v levém sloupečku eh, nahoře vidíte Belgii, Francii, Německo, evropské země. Austrálie, Nový Zéland, Korea, Singapur, Japonsko, USA, to jsou, to jsou v té dolní části, dolní části. Čili levý sloupeček, to je pokrytí na domácnosti, jsou zde některé země, kterým se vede lépe než mnoha evropským zemím, jak vidíte. Ovšem, když se podíváme na přijetí v široko pře, nebo převzetí tohoto širokopásmového propojení, tak ty rozdíly jsou veliké. Evropa tam skutečně zaostává. Ty další dva sloupečky, to je pokrytí eh, takzvané fiber to premise, to znamená rychlé mm, propojení vláknem a FTTP, to znamená ehm, jaké je celkové pokrytí a využívání FTTP. Zde vidíme obrovský rozdíl mezi Evropou a ostatními zeměmi. Pravý sloupeček hovoří o tom, o čem jsme se před chvíličkou zmínili, to znamená ta skutečná rychlost, která je poskytována. A zde Evropa na tom není zase až tak špatně. Mnoho zemí, které považujeme za eh, pionýry v této oblasti, Austrálie, Nový Zéland a tak dále, Ehm, tam sice to, ehm, tam, tam právě ta, ta rychlost není až tak vysoká. V Evropě je to na základě hm, se nose dat, které mám k dispozici, je ta rychlost údajně vyšší než například ve Spojených státech. Takže ještě dvě minutky. Když se podíváme na evropské politiky, Je zde několik mýtů, teorií, které jsou propojeny s těmito politikami. Zdá, pokud je o Next Generation Access, jsme, je Evropa eh, zaostává, nezastává, nevím, myslím si, že tomu zase až tak, eh, že to není úplně tak. Zda telekomunikační sektor je na tom špatně, ano i ne, ano, snižují se tržby, relativně nízké ceny, ovšem vidíme zde rozdíly mezi jednotlivými eh, podniky. Snad ty politiky by mohly evropské zlepšit NGA situaci. Myslím si, že jenom regulaci, jenom eh, technologii, eh, jenom, jenom legislativou toho nemůžeme dostat. Video, ano, opět veliká část eh, v rámci využívání širokopásmového propojení. Ta fialová část to je právě video ve srovnání s celkovými daty. Pokud jde o opatření v této oblasti, to byl pro, pro videodata, to byl a hlavní část naší studie. Audiovizuální oblast hraje obrovskou roli a samozřejmě Evropský parlament tomu věnuje velikou pozornost, pokud jde o zjednodušení práv duševního vlastnictví. My si myslíme, že například musíme zajistit to, aby ty nejdůležitější hráči nebyly blokováni a zároveň přístup k obsahu ze strany nových hráčů je rovněž důležitý, nejenom ti, kteří hrají nejdůležitější roli, ale například i noví hráči a tak dále, ehm, kteří zatím neměli přístup k tomuto obsahu. Toto jsou komplikované záležitosti, kterým bychom měli věnovat ještě pozornost. A toto je florenská škola, která poskytla tuto studii a která hovoří o tom, že v podstatě eh, ta poptávka opatření v této oblasti by mohly mít větší dopad, jakmile širokopásmové propojení bude rozšířenější než ta část opatření na straně nabídky. A podle našeho názoru na evropské úrovni bychom se měli věnovat právě této problematice. No a několik doporučení, které jsme zatím ještě nepokryli, ale měli bychom se věnovat jiným mechanismům, například státní pomoci, nejenom tradičním univerzálním službám. Myslíme si, že by to zajistilo, musíme věnovat pozornost i tomu, že právě tu poptávku podpoříme, ty různé mechanismy, to znamená, aby to bylo dostupné, abychom zvýšili tuto dostupnost. A rovněž se domníváme, že legislativa, kterou navrhuje i zpráva paní Herzog, je velice důležitá. Myslíme si, že samozřejmě musí dojít eh, k určitým vylepšením této legislativy, těmto návrhům i ze strany Evropského parlamentu a to by mohlo celé situaci na pomoci. A nyní jsme samozřejmě připraveni odpovědět na otázky. Děkuji vám mnohokrát za tento velice důležitý zajímavý úvod já se omlouvám, že jsme vás eh, museli upozornit na čas. Dali jsme vám více prostoru, než jsme eh, předem říkali, eh, ale nyní dám ještě slovo paní Korlovič. Ne? Ne, tak už nemáme další prezentaci. Děkuji, takže můžeme zahájit diskuzi. Myslím, že Edith chtěla něco říct. Mnohokrát děkuji. Ráda bych poblahopřála k této práci a doufám, že všichni poslanci budou mít přístup eh, k této práci. Chtěla bych vám poděkovat pod to, že tato samotná prezentace ukázala i, i mm, kolegům eh, z politického oddělení, eh, kteří mě poskytují poradenství, už, už to ukazuje, jak, co se dá ještě zlepšit. To, co vy popisujete, ukazuje, že právě toto je základem pro eh, ekonomickou konkurenceschopnost. My nějak nedokážeme kvantifikovat, jaký to má dopad na ekonomický růst. Tento návrh, jaký má dopad na ekonomický růst. Tak proto já se vás tam, jak to můžeme kvantifikovat lépe. Mám ještě další dotaz. Vy jste ukázal, jak obrovský význam mají obrázky a video. Ale často se lidé domnívají, že video znamená jen zábavu. Pravděpodobně ale ten video obsah, tak jak já jsem to viděla například v Jižní Koreji, kde jsem byla v Japonsku a jinde, ten neboli ten filmový obsah nespočívá jen e, v zábavě. E, víme něco o tom, jak se dělí video na e, tu zábavnou část a na ten jiný obsah, který napomáhá rozvíjení ekonomiky? A ještě mám jeden dotaz. Nařízení, na kterém pracujeme, v synergii s jinými promyslovými odvětvími nám ukazuje, právě tato synergie je nesmírně důležitá. Jedním z mých cílů je mobilizovat a motivovat ty aktéry, kteří mohou, aby tedy se účastnili spolupracovali a také by je zajímalo úžej spolupracovat e, s tímto odvětvím. Jak se díváte na potenciální synergie e, víte, aby prostě se společně dali spolu, aby se dali do práce. Děkuji, Edith Herzog. Paní de Castillo. Děkuji vám mnohokrát, děkuji také za tuto zprávu. Myslím, že nám je velice užitečná a těšíme se na příležitost zabývat se jí do podrobna. Co se týče rychlosti eh, přístupu k širokému pásmu, je to jediný faktor, anebo to není jediný faktor, který rozhoduje? Říkáte, že je to jeden z faktorů, že potřebujeme ještě jiné. Znamená to tedy, že eh, bychom měli znát ještě ty další faktory, abychom mohli plně využít příležitosti, které poskytuje eh, širokopásmové připojení. Ať už je to eh, vysoká rychlost či velmi vysoká rychlost připojení. Co jsou ty další důležité faktory, nebo další důležitý faktor? Eh, jak tedy najít eh, to propojení mezi eh, širokopásovým připojením rychlostí, konkurenceschopností, růstem. Můžete to trošku více rozvést? Možná pak budeme mít trochu plnější obrázek o těch faktorech, které ovlivňují konkurenceschopnost. Grazie, e, ci sono altri interventi. Ještě někdo si přeje něco říci? Ne, nejsou další příspěvky už. A, tak já bych chtěla předat slovo komise, ještě předtím něco poznamenám já, jestli mohu. E, tato studie je nepochybně velice zajímavá, pane Markusi. My bychom potřebovali znát více protože vaše studie vybízí k mnoha dalším úvahám a také přináší celou řadu otázek. Já bych o tom ráda věděla víc a znala lépe údaje. Například je tu e, trochu nečekaný údaj, o kterém jste hovořil, a to je široké pásmo, pevné připojení a eh, v zemích, které jsou hodně rozvinuté, jako Japonsko, Austrálie, Nový Zéland a Spojené státy jsou tedy vepředu. Víme, že například moje vlast je mnohem dále v tom žebříčku, ale pak, co se eh, cen týče, tak jsme na třetím místě. Já vím, že to je, to je spousta drobností, ať už tedy obecného nebo konkrétního rázu. Chtěli bychom vidět více. Chtěli bychom vidět více také o těch videích, o videoobsahu a o přístupu e, k širokému pásmu. My se na toto právě hodně soustředíme, proto bychom rádi věděli o přístupu k širokému pásmu víc. Na jedné straně tedy e, já bych se chtěla připom- připojit k těm otázkám, které už byly položeny. A na druhé e, bych chtěla požádat naše oddělení, které připravilo tuto studii, zda by nám mohli trochu představit a, a zohlednit jednotlivé údaje, ty detaily a mm, také vytvořit určité závěry. Potřebovali bychom vědět více o tomto všem je to velice nepříjemné, když vidíme studii, eh, ze které je patrné, že by nás mohla vést mnohem dál a teď ještě žádáme o další informace. Chtěla bych tedy požádat ty, kdo vytvořili, eh, sestavili takto zajímavou studii, takto eh, inteligentní studii, aby nám poskytli ještě další informace. A také stručně protože rychle, protože my, jak jsme se zmiňovali, schvalujeme teď toto nařízení a potřebovali bychom různá, eh, různé názory, doporučení. Takže by nám velice prospělo, kdybychom měli více údajů. Eh, nyní vám předám slovo, prosím, eh, dodržte kratší řečnický čas a budeme rádi, když se dozvíme více potom o vaší studii. No. Thank you very much and thank... Děkuji. Děkuji vám všem, děkuji také za velmi laskavé připomínky. Co se týče jaksi hlubších a detailnějších informací, tak já doufám, že v té studii najdete další konkrétní informace. Samozřejmě, jak jsem eh, říkal, eh, stále ještě pracujeme na té konečné verzi, dohromady to bude asi 200 stránek, takže až to bude hotové, až ta konečná verze bude k dispozici, tak ji samozřejmě dostanete. To znamená, že určitě tam najdete ty informace. Vy jste samozřejmě položili velmi komplikované otázky, na které nebudu moci asi kompletně odpovědět, ale minimálně částečně. Co se týče otázky paní Hercog, to znamená nějaká kvantifikace nebo kvalifikace eh, těch eh, společenských výhod, které půjdou ruku v ruce se širokopasmovým připojením. Hovoří se o tom uh, trošičku v té studii, ale ne příliš mnoho. Odkazujeme tam na ně, mnoho studií, které byly provedeny. Uh, jedna velmi užitečná studie byla udělaná právě na požádav, uh, eh, vlastně v rámci jaksi žádosti studie z uh, Evropské komise. Hovořilo se to tam také o spotřebitelských přebytcích, které vlastně vygenerovalo širokopásmové připojení. Co se týče těch společensko-ekonomických eh, příspěvků nebo výhod, tak eh, tady v podstatě asi eh, to budou opravdu ty, ty, mm, ty výhody, které jdou ještě nad rámec toho širokého pásma. To znamená, že to má opravdu velmi dobrý dopad na společnost a vůbec celkovou ekonomickou situaci. Vy jste se ptali ještě na videa, eh, tam na ty linky a co je vlastně důležité v této souvislosti pro Evropu. Samozřejmě, že tady se to velmi jaksi rychle vyvíjí, všichni chtějí ještě větší rozlišení, všichni chtějí ještě 3D, 3D chtějí, aby to bylo interaktivní. Ale na jednu věc bychom neměli zapomínat a to je jedna věc, na kterou jsem narazil před několika lety v rámci právě eh, studie pro komisi. Šlo o Media 2007 a šlo tehdy o dotace pro eh, mediální služby nebo audiovizuální odvětví. A i vlastně z důsledku nebo v důsledku roztříštěnosti mezi různými členskými státy dochází v podstatě k výrobě nebo generaci filmů například pouze pro jednotlivé, jednotlivé členské státy nebo pro jednu jazykovou skupinu. Velmi jaksi zřídka jde o filmy, které potom mohou být vysílány a konzumovány ve všech státech, což je velká nevýhoda. Samozřejmě Eh, je to tedy velká otázka, nebo je to v podstatě problém jak pro eh, internetové připojení, tak také pro eh, mediální odvětví, protože všichni samozřejmě víme například, že tady máte daleko jaksi vyšší produkci filmu, ale ty výnosy z této produkce jsou daleko nižší než třeba ve Spojených státech amerických. Takže je to v každém případě jeden problém. Co se týče symetrií s dalšími odvětvími a s dalším průmyslem, Kaufem. Tady si myslím, že v tuto chvíli k tomu nemám moc co říci. Možná moje kolegyně k tomu eh, řekne něco po té, co domluvím. A co se týče otázky paní eh, de Castillo, to znamená eh, v souvislosti s těmi dalšími faktory, které ovlivňují eh, připojení na internet. Těch faktorů bude jistě mnoho, ale když se podíváte na Jižní Koreu, kde v podstatě to vypadá, že ten vývoj úplně ve všech oblastech, úplně ve všech měřících je velmi dobrý, tak bychom museli tak bychom asi měli říct, že oni k tomu přistupovali jaksi z velmi jaksi takového obecného hlediska, ale také s velkou podporou eh, vlastní vlády. A v podstatě se jim podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků úplně ve všech eh, oblastech. V každém případě velmi důležité byly dotace například na eh, vlákno, které propojilo ty největší města v Jižní Koreji. To znamená, že opravdu ze strany eh, veřejných úřadů, ze strany vlády, ta podpora byla opravdu velmi velká, ale těch eh, opatření, která byla přijatá na podporu, bylo velmi mnoho každém případě potřebujete také kvalifikovanou pracovní sílu pro toto odvětví. Potřebujete také lepší informovanost a vědomost vlastně o digitálních médiích ze strany veřejnosti. To znamená, že je třeba samozřejmě vzdělávat a navyšovat informovanost eh, obyvatelstva. To možná může být další faktor. Dále například, když se podíváte na údaje Eurobarometru, tak zjistíte, že například co se týče vlastnictví osobních počítačů, počítačů, tak tady ty údaje jsou také velmi odlišné pro jednotlivé členské státy. Myslím si, že tady neexistuje žádná jedna, jedna konečná odpověď. Tady je těch odpovědí velmi mnoho. Když se podíváte na Spojené státy americké, tak vidíte, že tam mezi ty faktory například patří v podstatě ty pobídky pro prvou uživatele také. A i vlastně ta kvalifikovaná síla je v podstatě soustředovaná do takových různých regionálních klastrů, což zvyšuje efektivitu eh, jejich práce. Samozřejmě také eh, reklama a podpora různých eh, aplikací a různých služeb, to zdůrazňujeme v naší studii také. Co se týče eh, chytrých měst či e-governmentu, tak to nevypadá, že by byly zrovna opravdu hnací sílou na straně eh, poptávky. Myslíme si spíše, že tady jde opravdu o takový cyklus, celoživotní cyklus. E, to znamená, že tady to nelze opravdu, na to nelze odpovědět nějakým jaksi kompletním seznamem faktorů. Co se týče ještě té disponibility počítačů, například v Koreji lidé si to neuvědomují. Tady tou hnací sílou před deseti lety bylo i to, že vláda prodá, v podstatě zajistila produkci velmi dobrých počítačů, které se prodávaly za velmi nízkou cenu. To znamená, že to nebyla ani jaksi podpora nějakého širokopásmového připojení, jako opravdu podpora výroby dobrých a dostupných eh, počítačů. A co se týče toho, co řekla paní předsedkyně, já doufám, že v té studii najdete samozřejmě další informace, které pro vás budou zajímavé. My jsme samozřejmě nemohli rozebrat dopodrobna úplně všechno. Co se tý... týče té otázky toho, proč některé z těchto zemí se nachází uprostřed toho uh, žebříčku. Těch faktorů je tady opět velmi mnoho. Jeden faktor, který se týká hlavně spojených eh, států a e, jde opět o tu přístupnost, tak tady jde opět v každém případě o tu cenu. To znamená, když je něco levnější, tak si to může dovolit více lidí a když je něco dražší, tak si to dovolí méně lidí. To znamená, že něco je přístupnější pro uh, e, zákazníka, něco méně. Ta kvalita většinou bývá e, velmi dobrá. To znamená, že i ta nabídka těch různých rychlostí je dobrá. Samozřejmě, že tam existují různé mezery, ale nemyslím si, že by, že by to bylo jaksi nějak zásadně horší, ale myslím si, že v podstatě to, co ta studie chce naznačit, je to, že ta situace je opravdu velmi v podstatě odlišná nebo řekněme velmi diverzifikovaná, ale eh, na základě nebo na počátku všeho stojí hodně ta rychlost, to znamená rychlost samotného připojení. Doufám, že jsem odpověděla aspoň na část otázek. Děkuji. Ještě jednou bych chtěla poděkovat autorům této studie a také zástupcům tematického oddělení. Také vám chci poděkovat za tyto další informace o tom, co bude následovat. Na jedné straně, jak vidíte, potřebujeme věc shrnout a na druhé straně zase se dozvědět více, takže potřebujeme opravdu několik set stran a současně je mít shrnuté na ty nejdůležitější. Děkuji všem kolegům, kteří jste se trvali do konce a všem spolupracovníkům. Chci připomenout, že následující schůze se budou konat 25. září, to bude výbor ITRE, dopoledne a odpoledne a potom dopoledne 26. společné zasedání a ITRE eh, se bude konat odpoledne téhož dne v 20. Potom je to eh, energie a, a klima, to jsou další témata, která pak uvidíte ve svých materiálech. Děkuji vám a uvidíme se příští týden. Ah, Thank you.